Buongiorno. E Dobrý den všem. Připomínám, že je k dispozici tlumočení. Zvolte si svůj jazyk, který se vám bude nejvíce líbit a nejvíce vyhovovat. Rád bych přivítal všechny účastníky kolegy z národních parlamentů. Jsem velmi rád, že zde mohu přivítat na zahájení tohoto meziparlamentního zasedání výboru pro lidská práva a zahraniční působení Evropské unie a členských států. Myslím si, že je důležité také zdůraznit, že tato akce probíhá v rámci týdne lidských práv Evropského parlamentu, kterým se slaví 70. výročí Univerzální deklarace lidských práv. Myslím si, že to dnešní setkání nám umožní podělit se o zkušenosti a nejlepší postupy v oblasti lidských práv, které mohou vycházet také z naší práce jako poslanců. Jaké jsou hlavní výzvy, na které narážejí národní poslanci ve své každodenní práci, aby zefektivnili evropské politiky v oblasti lidských práv, jak akce Evropské unie v oblasti lidských práv může být strategičtější v okamžiku, kdy právě lidská práva jsou čím dál více ohrožena. Jaké jsou hlavní možnosti? kterých musíme využít, abychom lépe podporovali lidská práva všude ve světě. To jsou otázky, které bychom si měli v našich úvahách klást. Dnes dopoledne zaměříme svou pozornost na tři hlavní témata. První pracovní skupina bude diskutovat o tom, jak lépe začlenit lidská práva do zahraniční politiky. Druhá skupina se zaměří na hlavní výzvy a příležitosti, pokud jde o podnikání a lidská práva, tedy business and human rights. A třetí se bude týkat trvale udržitelného rozvoje a lidských práv za přispění Ai Weiwei, což je tedy čínský aktivista a e, umělec. Jak víte, strategický rámec pro lidská práva a akční plán 2014-2019 potvrzuje angažmá Evropské unie v oblasti efektivnější, konzistentnější a viditelnější zahraniční politiky v oblasti lidských práv a stanovuje konkrétní cíle a termíny a zdůrazňuje především posílení úlohy místních aktérů a posílení spolupráce s mechanismy ochrany lidských práv na národní úrovni a na úrovni OSN. Podpora ženských práv, podpora společné agendy na podporu ekonomických, sociálních a kulturních práv a také pokrok v oblasti podnikání a lidských práv. Je také třeba zajistit komplexní přístup založený na lidských právech v kontextu konfliktu a krizí. Každý členský stát má potom zahraniční politiku, která se zaměřuje na některé tematiky v oblasti lidských práv a na některé konkrétní země. V první pracovní skupině bych rád věnoval zvláštní pozornost posílení a začlenění lidských práv jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni členských států. 28 členských států Evropské unie uznává univerzální deklaraci a podporují a dodržují. Musíme diskutovat o tom, jak dosáhnout toho, aby tyto principy byly i nadále chráněny a propagovány v našich zahraničních aktivitách. Jak víte, prožíváme historický okamžik, a historické období, kdy hodnoty, principy a multilateralismus jsou spochybňovány a budoucnost naší společnosti je předmětem někdy velmi živé a divoké politické debaty. Naše demokratické systémy umožňují ovšem otevřenou debatu bez eh, různých eh, limitů, což je tedy rozdíl od některých zemí, které jsou mimo bezpečný prostor Evropské unie. Jak tedy můžeme podniknout konkrétní kroky vpřed, pokud jde o priority a lidská práva v našem zahraničním působení, jak na bilaterální, tak na multilaterální úrovni? Zajímaly by mě vaše názory. Jak posílit naše kolektivní úsilí i v oblasti mezinárodních smluv a jak konečně zajistit to, aby národní a kolektivní dopad, který společně vytvoříme, bude působit na větší podporu lidských práv. A teď představím účastníky prvního panelu máme tady Stavrose Lembrinidise, což je zvláštní zástupce EU pro lidská práva a je tady také Petra Auštrevičius, což je kolega z Evropského parlamentu, který byl zpravodajem pro výroční zprávu pro lidská práva. Především dám slovo tedy Stavrosovi, prosím. Děkuji, vážení přátelé. Já se domnívám, že dnes velice jasně tady vidíme vedoucí roli pod výboru Evropského parlamentu pro lidská práva. Dnes diskutujeme o tomto velice důležitém tématu a já opravdu obdivuji práci tohoto výboru, podvýboru. A já, když eh, eh, vzpomínám, tak eh, si vzpomínám na to, že velice důležité osobnosti již tento výbor navštívili a také eh, eh, získali někteří z nich cenu Sacharova. Evropský parlament opravdu sehrává velice důležitou roli v oblasti lidských práv, takže já jsem velice rád, že takovýto výbor u nás máme. My žijeme ve světě, jak již bylo také právem řečeno úvodem, že v tomto světě sice oslavujeme určité milníky v oblasti lidských práv, tak lidská práva jsou brány útokem některými zeměmi, která jsou pro něj, proti nim. A e, tyto země, které nemají rády lidská práva, již nejsou spokojeny s tím, že vám řeknou, eh, dělejte si, co chcete, eh, zachovejte si svou eh, suverenitu, ale snaží se vyvážet svá nes, své nesprávné postoje. Například také do zemí sousedů, anebo také někde investují, anebo to také dělají na mezinárodní úrovni v zahraniční politice jsme začali dělat dvě věci ve stejnou dobu. My mm, má, mm, my více hájíme, aniž bychom eh, byli u jenom obraní schopní. Když hovořím o obraně, tak tady myslím všechny situace, kdy eh, oslovujeme eh, eh, špatné praktiky v oblasti lidských práv u některých zemí, také porušování lidských práv. My často také používáme tichou diplomacii a také veřejnou eh, diplomacii někdy velice silně. Nám jde totiž o to, aby útoky na lidská práva nebyly úspěšné. A když tady říkám ofenzíva, bez toho být ofenzivní, tak eh, tím chci říci, že musíme strategicky eh, opravdu exportovat naši dobrou praxi do jiných eh, zemí. My nesmíme pouze bojovat proti těm, kteří porušují lidská práva, ale musíme exportovat naši dobrou praxi. A co tím myslím v praxi? První věc, kterou děláme, je to, že vytváříme koalice v oblasti lidských práv po celém světě. A my vytváříme multilaterální a regionální organizace pro lidská práva OSN, Rada Evropy, a nebo také jsou to eh, Azijská, Africká unie a podobné organizace a toto také děláme s konkrétními zeměmi. A pokud se to týká multilaterálních organizací, tak naše eh, eh, to, že zdůrazňujeme lidská práva, je velice důležitá věc. My musíme také bojovat proti těm, kteří nemají lidská práva, protože také z mezinárodních organizací vychází deklarace lidských práv a také vychází další instituce, což je například také Soud pro lidská práva. Takže ti, kteří nemají rádi lidská práva, tak se snaží podkopávat mezinárodní organizace, která se, které se na lidská práva zaměřují. Pokud se týče regionálních organizací, tak tady je podobná, ale odlišná situace. Máme Africkou unii, kde je velice rozvinutá eh, architektura lidských práv. Podíváte-li se na text a dokonce eh, v Latinské Americe existuje také podobná organizace a potom máme také nedávnou organizaci v Ázii a podíváte-li se na tyto organizace, pak vidíte, že ne všech, ne ve všech jsou také členy země, která eh, respektují, které respektují lidská práva, protože tady také vidíte, že některé země nerespektují lidská práva, jiné ovšem ano. A co my děláme v těchto případech v, ne, v našem vztahu k těchto organizacích? My s nimi vedeme dialog a my také vyjadřujeme naši expertízu k určitým tématům, pokud toto chtějí, což je například situace žen. A my se snažíme jim dát možnost, aby podporovali lidská práva ve svém regionu efektivněji. A to je naše strategie, jak budovat koalice. A proč je toto důležité? To je důležité proto, protože lidská práva se neodehrávají pouze v jedné zemi kvůli tomu, že Evropská unie by si to přála. A my máme také určité ekonomické páky v některých případech, v některých nech a my nepoužíváme vojenské páky eh, v některých částech částech světa a my chceme e, zabezpečit aby ty organizace, které chtějí podporovat práva, aby toto mohly dělat. My také se více zaměřujeme na země na světě, které patří do takzvané šedé zóny lidských práv. A to prosím vezměte na vědomí. Dnes možná dokážete rychle identifikovat země, které si nevedou dobře v lidských právech, které eh, jsou proti lidským právům. A také můžete relativně rychle identifikovat země, které respektují lidská práva. A nikdo není perfektní v lidských právech, ale podíváte-li se na Evropskou unii, tak pravděpodobně automaticky řeknete, že to je ten region na světě, které, eh, eh, který opravdu respektuje lidská práva. A když tady máte tedy ty dobré a špatné země, pak jsou tady také země někde uprostřed. To jsou země, které nejsou ze zásady proti lidským právům, ale jsou v přechodu směrem k demokracii, ale nemají žádné demokratické tradice a zásady. A také mají vlády, které také někdy eh, i násilným způsobem bojují proti občanské společnosti. A také zde neexistují příslušné instituce, nejsou tady nezávislé soudy a podobně. Tyto šedé země také se snaží začlenit do naší práce a také byla vytvořena v září nová komise v rámci OSN a byla zahájena nová iniciativa. Byla tady 13 ministrů z různých zemí z celého světa, z Latinské Ameriky, ze Asie, Afriky a také z Jižního a východního sousedství EU. Byli zde také důležití státníci, kteří se této iniciativy zúčastnili. A nám jde o to, abychom eh, se snažili ovlivnit eh, celý svět ve prospěch lidských práv. Chceme se snažit zabezpečit, aby e, ně, některé země na světě ukázaly, že jsou tady e, země, které skutečně chtějí budovat lidská práva e, jak boj proti terorismu a je to také, že lidská práva jsou součástí budování demokratické společnosti. a všechny e, země v New Yorku vyslali tento signál a my budeme na této platformě v budoucnosti budovat. A my také e, druhou věc, kterou děláme, že budujeme občanskou společnost, neboť občanská společnost opravdu nejvíce prosazuje lidská práva po celém světě, jestliže e, se budují a rozvíjejí lidská práva, pak e, toto často bývá také trnem v oku jednotlivým vládám. My Evropská unie je největším podporovatelem občanské společnosti po celém světě. My máme také největší fond na podporu občanské společnosti, ale také toto děláme politicky. Frederika Mogariny i já navštěvujeme různé země po celém světě a tam všude se setkáváme se zástupci jak občanské společnosti, tak i vlád. Také se snažíme o rozvinutí eh, dialogu v oblasti lidských práv a my se snažíme aby občanská společnost se setkávala se zástupci vlády a někteří zástupci vlády nechtějí, aby občanská společnost byla na stejné úrovni v rámci dialogu o lidských právech, ale Evropská unie se domnívá, že toto musíme dělat. My och raňujeme eh, eh, bojovníky za lidská práva na celém světě v případě jejich ohrožení. Ale to souvisí také s tím, že budujeme ochranné mechanismy v jejich zemích a ty to podporujeme. A já vám chci říci následující. My se zaměřujeme na ekonomická a politická práva a stejně tak na sociální a lidská práva. Většina usnesení OSN jsou usnesení, které předkládají členské státy EU. Často slýcháte kritik. Vy v Evropě se pouze zabýváte e, jenom na lidská e, práva a nezaměřujete se na ekonomická a sociální práva. Ale jestliže se zaměřujeme na e, sociální a politická práva, tak to také děláme proto, protože se snažíme mainstreamovat lidská práva do této problematiky. A jedním z největších úspěchů Evropské unie je Agenda 2030 eh, OSN. My nám se podařilo, aby lidská práva se projevovala ve všech oblastech a také my máme nyní velký dokument, kterému přistoupily všechny země světa. A e, tyto dokumenty jsou velice důležité pro celý svět. A to není nic byrokratického. V případech e, se také snažíme právě šířit lidská práva a to je ta naše ofenziva bez toho, abychom byli ofenzivní. A já bych také chtěl říci, že když navštěvuji země po celém světě, eh, stejně tak jako vy, tak často slýchám když selžou všechny ostatní argumenty, tak eh, eh, za, když oni se mě ptají, za koho hovořím, a toto, toto se zmiňuje E, v souvislosti s radikalizací a s našimi problémy v Evropě. Oni se oni mi často kladou takovéto nepříjemné otázky, protože si myslí, že nebudu hovořit o jejich e, nepříjemné situaci. A to souvisí s tím, Evropská unie samozřejmě má problémy a má výzvy před sebou, ale dnes míme spadnout do nastražené pasti, abychom se zaměřili pouze na naše potíže a abychom pouze nehovořili tak, že řekneme, ano, my máme problémy, které budeme řešit. Nikdo není perfektní a dokonalý a právě proto můžeme říci, že všichni jsou stejně nedokonalí v oblasti lidských práv. A já, když dostanou takovéto otázky, tak e, se ptám, zdali chcete řešit své nedokonalosti, anebo je chcete zamést pod koberec. Máte silné instituce, které které vám umožní uvrhnout eh, lidi do vězení. Eh, to znamená, zdali máte tedy nezávislý tisk, nezávislé soudnictví a justici. Máte nezávislé eh, instituce pro lidská práva a podobně. Oni vás mohou kritizovat v oblasti lidských práv, ale často eh, my musíme se zaměřovat na to, abychom eh, budovali instituce a to je věc, kterou musíme nejvíce zdůrazňovat. My často poukazujeme na uh, Eh, velké problémy v oblasti lidských práv, ale jde o to, aby i tyto země eh, byly ochotny budovat nezávislé instituce, eh, tak aby občanská společnost mohla fungovat svobodně. My musíme spolupracovat na tom, abychom v oblasti lidských práv byli všichni lepší. My se musíme zaměřit na to, že toto je právo a také lidská práva jsou hodnoty. V minulosti jsme se zaměřili příliš na to, že lidská práva jsou právem a měli jsme jako právníci. A toto jsou mezinárodní právo, to je velký úspěch, ale také lidská práva vznik vznikla v důsledku největších masakrů eh, po v, minulé, eh, v minulosti. A to souvisí také s druhou světovou válkou a eh, obdobím po druhé světové válce. A lidská důstojnost existuje všude na světě a my nesmíme ztrácet ze zřetele, že vždy, když bojujeme za individuální práva a například také za práva menšin, tak my neobhajujeme pouze práva těchto lidí, ale my obhajujeme Eh, práva všech společností, že mohou eh, budovat svou společnost na základě lidských práv a na základě lásky. Ovšem, pokud se můžete poučit z toho, eh, a pokud se naučíte nenávidět tak se naučíte milovat. On se totiž nikdo nenarodil s tím, že už uměl nenávidět. Musíme se to naučit. Musíme se znovu naučit, jak milovat. A já se domnívám, že to je postupný proces. Thank you, Stavros. Stavros. Eh, Petras, prego. Petras, prosím. Thank you, Antonio. Děkuji, Antonio. Stavrosi, děkuji za ten podnětný projev, za to, že jste se s námi podělil o zkušenosti, s nimiž se každodenně setkáváš. Vážení kolegové, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, dovolte mi poděkovat vám za to, že jste dnes zde s námi, že můžeme společně oslavit týden lidských práv. Je to vynikající příležitost, vynikající den v posledních letech jsme byli svědky určitých zpomalení vývoje prosazování lidských práv a demokracie na světě i v Evropě. A proto se domnívám, že není potřeba připomínat, jak aktuální je to téma, jak důležitá jsou lidská práva v dnešní době. Musíme nadále vytrvale bojovat za tato práva. Jak víte, dnešní diskuze se soustředí na promítnutí lidských práv do vnějších kroků Evropské unie a jejich členských států. Promítnutí lidských práv do těchto dalších oblastí se dá definovat jako strategický proces, kdy kdy zapracováváme tyto úvahy ohledně lidských práv do vnějších politik, do našich programů a operativních činností. Když promítáme lidská práva do dalších oblastí, tak je to mnohem více než rétorika o lidských právech. Jde o koncepční a právní otázky, které řešíme. Jde o překonávání překážek, jako je nejistota, jak integrovat mezinárodní právní normy do našich postupů, politik a programů. Dnes se těším na diskuzi, která je před námi, kdy projednáme příslušné otázky a kdy Eh, si pohovoříme o tom, co by měl Evropský parlament a národní parlamenty učinit, abychom dosáhli systematičtějšího a koherentnějšího postupu promítání politiky lidských práv do vnějších kroků Evropské unie. Evropský parlament má v této věci zásadní roli. Má své meziinstitucionální vztahy a prostřednictvím těch je schopen do dalších orgánů promítnout úvahy o lidských právech vztahy s třetími státy. Navíc eh, Evropský parlament vypracovává výroční zprávu o lidských právech a demokracii, což je velice dobrý nástroj, jak si uvědomit a vyhodnotit, zda naše úsilí v dané věci se obírá správným směrem. Minulý týden na výboru pro zahraniční věci jsme přijali výroční zprávu o lidských právech a demokracii na světě za rok 2017 a já jsem měl tu čest být zpravodajem této zprávy a jsem velmi spokojen a velmi potěšen tím, že výbor pro zahraniční věci tohoto parlamentu se ve věci sjednotil a velká většina poslanců zprávu podpořila. Proto se velmi těším na plenární zasedání ve Štrasburku, kdy bude probíhat konečná debata Evropského parlamentu a mělo by dojít k schválení této výroční zprávy za rok 2017. V této zprávě provádíme vyhodnocení stávajících problémů v oblasti lidských práv v třetích státech a v sousedství Evropské unie. Zde rovněž také, a to je nejdůležitější, nabízíme návrhy a náměty, jak eh, zlepšit reakci Evropské unie. Rovněž také poukazujeme na potřebu promítnutí otázky lidských práv do všech politik Evropské unie v rámci vnějších kroků, v rámci rozvoje migrace zajištění bezpečnosti, boje proti terorismu, boje za ženská práva, rozšíření a obchod. A ten tedy zvláště není pochyb o tom, že koherentnost mezi vnější politikou Evropské unie, vnitřní politikou Evropské unie je naprosto zásadní, aby boj za lidská práva byl efektivní v rámci působení v zahraničních stazích. Není potřeba ani říkat, vážení kolegové, že národní parlamenty a členské státy zde mohou sehrát zásadní roli. Mají zcela zásadní odpovědnost v dané věci a co je nejdůležitější, členské státy musí jít příkladem. Musí zajistit, aby lidská práva byla dodržována v jejich státech. Musí zajistit eh, svobodu projevu, svobodu shromažďování, musí zajistit eh, dodržování ženských práv, tak, aby byly a mohly být považováni za důvěryhodného aktéra. Navíc eh, naše síla je právě v členských státech a v tom, že Evropská unie hovoří jednotným hlasem. Musíme dosáhnout lepší koordinace našich vnějších kroků, protože jedině tak jsme schopni dosáhnout silné politické reakce, jedině tak jsme schopni vyslat světu zcela jasný signál. Máme zde několik pozitivních příkladů takové koordinované reakce. Dovolte mi například eh, uvést eh, případ eh, otrávení Skripala v Salisbury ve Spojeném království, kdy došlo k k vyhoštění ruských, ruských eh, úředníků z diplomatických kruhů ze zemí, jako je Francie nebo Německo, následovaly sankce. To není jen otázka promítání lidských práv do společných standardů, ale jde o ratifikace mezinárodních smluv a úmluv. Otázky jako mezinárodní obchod se zbraněmi, ty nemohou být řešeny na úrovni členských států, ty mají totiž své dopady po celém světě. Navíc chci upozornit na pozitivní dopad eh, zušlechťování občanské společnosti v Evropské unii a v jejím sousedství. Je to vždy o lidech a zde, zde eh, začíná změna. Musíme posílit zapojení občanské společnosti. Musíme lépe chránit bojovníky za lidská práva prostřednictvím nástrojů, jako je Evropský nástroj demokracie a lidských práv. To je jen jeden z mnoha nástrojů, který máme k dispozici. A nakonec chci říct, a to je nejdůležitější, že budeme neustále vyhodnocovat, co jsme se naučili v rámci našich eh, zahraničních politik, politiky rozšíření a politiky sousedství. Budeme se snažit zjistit, co se nejlépe osvědčilo v oblasti sociální, ekonomické a lidskoprávní. Budeme se snažit na všem pracovat i v rámci našich meziparlamentních vztahů v rámci Evropské unie i vůči třetím státům. Eh, Dámy a pánové, bez eh, dalšího bych vás poprosila, abychom zahájili diskuzi, na kterou se velice těším. Nepochybně výměna názorů na půdě tohoto výboru přinese další posun v naší už tak dobré spolupráci. Děkuji. Grazie, Petra. Abbiamo... Děkuji. Teď máme asi půl hodiny na diskuzi k prvnímu panelu. Prosím tedy kolegy, kteří se chtějí vyjádřit aby nepřekročili dvě minuty. To je tedy obvyklé v tomto parlamentu, aby i naši hosté měli příležitost reagovat. Jako první je paní Morin z Irska. Dobrý den. Děkuji za příležitost zde vystoupit. Irsko uzavírá dohodu s a pokud jde o udržitelný rozvoj a vyjednávání cílu udržitelného rozvoje. Chci také říci, že my se zaměřujeme na boj proti chudobě, nech usilujeme o nic, eh, co bychom dostali jako protihodnotu, spolupracujeme s těmi nejslabšími zeměmi a máme unikátní pozici. My jsme nikdy nekolonizovali, naopak jsme byli oběti kolonizace, takže máme k tomu možná takový příliš eh, ideologický přístup a idealistický, ale myslím si, že slova musí být eh, podepřena činy. Zmíníme některé země, které hovoří o lidských právech. Některé země v OSN a v Evropské unii podporují obchod se zbraje, zbraněmi a to ještě zhoršuje situaci v těchto zemích. Je to skutečně útok na spravedlnost. Jsou to země v OSN i v EU, které dochaz, dosahují toho, že právě tyto chudé země každý rok přicházejí o spoustu peněz. Další rozpory v souvislosti s klimatickými změnami. Zatím ještě neděláme to, co je třeba udělat v souvislosti s klimatickými změnami. A musím také říci, že armády nepřispívají ke snižování chudoby. Takže celá ta agenda bezpečnosti k ničemu nevede. Vidíme, co se třeba děje ve Středomoří. Tady si můžeme položit otázku, jak to vypadá s tou bezpečnostní agendou. Takže měli bychom přestat mluvit a začít jednat. A neměli bychom eh, být rozporuplní ve svých politikách. Jednou rukou dáváme a druhou bereme. Evropská unie přispívá jako největší přispěvatel k pomoci, ale zároveň také třeba obchoduje se zbraněmi a tak dále. Nikdo samozřejmě není dokonalý, musíme začít u sebe a já myslím, že můžeme udělat mnohem, mnohem více. Někdy se říká, že hovoříme oběma koutky úst zároveň. Myslím si, že někdy to tak opravdu je. Děkuji. Pan Sus. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já chci podpořit irskou kolegyni v těch otázkách, které zde uvedla. Já bych možná zdůraznila situaci uvnitř Evropské unie. Když vidíme objevování neliberálních a antidemokratických tendencí, v různých evropských zemích. To pochopitelně stěžuje naše zaujímání stanovisek v zahraniční politice. A má otázka je spíše, jak se díváte na tento znepokojivý vývoj, protože můžeme udělat takovou paralelu s tím, co se děje v Rusku a v některých evropských zemích. A můžeme mluvit i o dalších zemích, jako je třeba Egypt nebo Izrael. To je demokracie, která ovšem realizuje politiky ohrožující dodržování lidských práv. A ta situace byla mnohem méně rozvinutá v minulých letech. Takže by mě zajímal můj váš názor na toto téma. Děkuji. Pan poslanec Preda. Děkuji, pane předsedo. Chci zde přivítat našeho bývalého kolegu Stavrose Lambrinidise. Pár slov k otázkám, které zde před chvíli zazněly. Chci zmínit některé nástroje, které parlament, náš parlament používá pro podporu lidských práv. Je to především výroční zpráva o lidských právech, kterou přijímáme na konci každého roku. A rád bych řekl, že v nedávném období jsme čím dál více zdůrazňovali otázku demokracie, protože nemůžeme hovořit o dodržování lidských práv mimo demokratický rámec. I zpráva, kterou připravil letos eh, můj přítel Austrevičius, eh, velmi souvisí s demokracií. Také chci zdůraznit, že každý měsíc přijímáme naléhavá usnesení o lidských právech. To je opravdu unikátní v Evropě. V národních parlamentech něco takového nemáme. A já si říkám, proč ne? To by bylo možná velmi zajímavé pohovořit si o tom s kolegy z národních parlamentů. Ve Štrasburku každý měsíc přijímáme naléhavá usnesení. Nevím, proč něco podobného nedělají i národní parlamenty. Za třetí, musíme zmínit také četná slyšení, která zde organizujeme, nebo ve Štrasburku. K otázkám práv. A něco podobného probíhá i v některých eh, národních parlamentech, slyšení o lidských právech, ale znovu není to všude, když se podíváme na naše národní parlamenty. Také připomínám, že každý rok udělujeme Secharovovu cenu za svobodu myšlení. A letos tuto cenu udělíme ukrajinskému režisérovi Olegu Sencovovi, kterého každý zná. Také chci zmínit, že každý rok parlament provádí pozorovatelské mise voleb. A to vždy z hlediska dodržování lidských práv. V tomto smyslu spolupracujeme s poslanci našich národních parlamentů prostřednictvím eh, různých formátů, především tedy s poslanci členských států v rámci pozorovatelských volebních misí. To jsou tedy některé z nástrojů, které tady máme k dispozici a já se velmi těším na výměnu názorů s našimi kolegy. Zaměřme se na to, zda můžeme synchronizovat trošičku to, co děláme na evropské úrovni a členských státech. Děkuji. Uh, thank you, chair. Uh, can I first... Děkuji, pane předsedo. Je opravdu skvělé, Stavrosi, že jste znovu tady. Rád vás vidím a děkuji za vaši práci a za veškeré úsilí, které vyvíjíte jako zvláštní vyslanec EU pro lidská práva. Chci zdůraznit eh, to, co jste říkal ohledně Mandely. On nikdy nestratil naději. A také to vidíme v obraze Frederika Vodce britského malíře. Situace ve světě vypadá tak, že více než 50 zemí je ve válce. A jak teď budeme postupovat? Když se podíváme na zahraniční priority o Evropské unie, tak um, se vždycky musíme podívat na to, jaká je pořád ještě na předních pozicích eh, agenda lidských práv. Teď chci vyjmenovat dvě velké rozvíjející se země, Čínu a Indii. Když se díváme na to, co se děje v Číně, tak eh, lidé z výboru lidských práv, upozorňují na porušování lidských práv. Historicky třeba v Kašmíru, kde dokonce ani poslanci, když třeba navštěvují Indii, tak nemohou navštívit indický Kašmír. To jsou historické spory. A jsou to tedy i tedy územní spory, ale proč my přispíváme k této myšlence na jedné straně chceme mír mezi zeměmi, proč neoddělujeme lidská práva od těch dlouhodobých vztahů? Tady hovoříme o těch usneseních, která přijímáme. Jak se to promítá, toto oddělení řešení dlouhodobých sporů a také zvlášť tedy porušování lidských práv, ke kterým dochází každodenně? To je tedy má otázka. Děkuji. Barbara, děkuji. A děkuji také za prezentace. Já mám tři body. První otázka se týká třeba pana Boltna, který je vlastně proti existenci mezinárodního práva. Vidíme to také u zástupců jiných států. Takže máme velmi obtížnou agendu. I vy, kdy jste tedy na poli OSN. A my v parlamentu tedy přijímáme ta usnesení a i ve zprávě, kterou připravuje kolega Austrevičius, Z toho také vyplývá, že bychom měli mít také zvláštního vyslance, zvláštního reprezentanta, který by tedy posiloval mezinárodní právo a lidská práva, protože musíme být proaktivnější, abychom získali větší podporu na mezinárodní úrovni. A já skutečně doufám, že Federica Mogherini tuto myšlenku podpoří. Za druhé, v Evropské unii i v OSN vidíme, že naše regiony mají velký problém hovořit jedním hlasem a proto jsme slabší a slabší. I u věcí, které jsou velmi relevantní, jako je globální dohoda o migraci, máme členské státy, které prakticky ignorují tato fakta, jako třeba Rakousko, Polsko a Maďarsko, kteří se z toho stáhli, protože říkají, že je to nový existující zákon, což není pravda, je to pouze kompilace existujících politik. Takže si myslím, že musíme vidět, že tady těmito politikami oslabujeme svůj region. A za třetí, Evropská unie jako region je velmi silná svým hospodářským vlivem. Jsme také vedeni hospodářskými zájmy, což samo o sobě není úplně ideální, ovšem myslím si, že když posílíme vztah mezi obchodními preferencemi a podmíněností, tím, že tedy třeba zlepšit dodržování lidských práv, tak by to možná mohlo fungovat. Bude to možná efektivnější, než pouze zmiňovat porušování lidských práv. Máme takové případy, jako je Myanmar, Větnam a Kambodža. Tam doufám, že členské státy budou přísnější. Děkuji, paní Jensen. Herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně, pane předsedo. Jsem tady úplně nová. Děkuji vám za velice povzbudivou diskusi. Já jsem diskusi sledovala a dovolím se vyjádřit ještě k otázkám vnější činnosti a lidských práv. My máme takovýto program v spolkovém sněmu a tento program se nazývá také e, poslanci chrání e, jiné poslance. A tady jde o to, že každý poslanec má možnost převzít jednotlivé individuální případy a těmito se zabývat Toto vedlo již také k osvobození z vězení až eh, po, k tomu, že například opoziční politici mohli opět vstoupit do práce. Já si myslím, že tento program je jedinečný a myslím si, že ostatní parlamenty by také takovýto program mohly zavést, tak abychom se nebavili pouze o obecných lidských právech, ale také tímto způsobem eh, se zabývali konkrétními případy, které mají jméno a také svůj obličej. A abychom postupovali konkrétně. Děkuji vám, pan Tokes. Elnök Pan Tokes, vážený pane Lambrinidisi, my vás srdečně vítáme mezi námi jako bývalého kolegu. Srdečně vás vítáme v Evropském parlamentu. Také e, vítám naše poslance, také poslance z Maďarska a Rumunska, kteří jsou mezi námi. Mám tři otázky. Za prvé, lidská práva v rámci EU a jejich ochrana ochrana lidských práv EU a mimo EU. Často se nalézáme v schizofrenní situaci, často chráníme lidská práva Ujgurů a Tibetanů a přitom existuje celá řada členských států EU, kde se pošlapávají práva menšin. To je například v případě Rumunska. Já jsem Maďar pocházející z Rumunska a bylo by dobré, kdyby činnost podvýboru a také činnost výboru AFED byla sladěna, tak aby mohla být e, také lidská práva v rámci EU chráněna a respektována. A potom ekonomický aspekt. Já bohužel mám dojem, že Evropská unie bohužel podporuje ekonomické zájmy a to na úkor lidských práv. E, to se týká například vztahu s Čínou. A tady je tomu tak, že Ujgoři zde velice trpí. My často nečinně přihlížíme, nemůžeme nic dělat, ovšem na druhé straně ekonomické zájmy se hrávají důležitou roli a my tady nepostupujeme konzistentně eh, vzhledem k ochraně práv Ujgurů a Tibetanů a nebo i dalších mnoha občanů v třetích zemí. A třetí otázka se týká migrace. Existuje pakt OSN pro migraci eh, a dnes je právo na migraci považováno za lidské právo to je lidskoprávní fundamentalismus, protože nemůže být lidským právem, abychom zanedbávali práva eh, občanů v Evropě a také zanedbávali jejich bezpečnost a abychom dávali přednost ekonomickým migrantům a viděli jejich zájmy v první řadě. Samozřejmě musíme lidi přijímat a respektovat lidská práva, ale pokud se týče ekonomických migrantů, tak tady z toho nesmíme udělat lidské právo. My dnes vidíme, že se velice diskutuje o paktu OSN o migraci a my tady musíme vystupovat upřímně a nesmíme toto považovat za tabu a nesmíme měřit dvojím metrem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, děkuji a jako poslední sole. Uh, děkuji, pane předsedo. Dobrá dopoledne. Jak už někteří z kolegů řekli, i já bych rád poukázal na to, že je zde určitá nejednotnost mezi kroky v rámci vnitřní politiky a v rámci vnější politiky, pokud jde o ochranu a zajišťování dodržování lidských práv na celém světě. Já souhlasím, že Evropská unie je to pravé místo, kde jsou lidská práva nejvíce chráněna, ale i my máme své chyby, i my máme své problémy a pokud je nebudeme řešit, tak eh, ohrozíme svoji důvěryhodnost při krocích mimo Evropskou unii. Někteří kolegové uváděli eh, řadu případů. Já jsem z Katalánska a tak bych mohl dlouze hovořit o tom, co se děje v mé zemi. Pokud jde o politická práva, občanská práva, už je to 400 dní, kdy Jory Kušáta, a Jory Sanchez, dva političtí aktivisté, skončili ve vězení. Je to 400 dní. Zatím nedošlo k žádnému soudnímu řízení, ani nevíme, jestli a kdy začne. Jen za to, že uspořádali sice velkou, ale klidnou demonstraci za nezávislost Katalánska, takže i my máme své problémy v Evropské unii a musíme je řešit. A pokud chceme být důvěryhodným partnerem a pokud chceme být důvěryhodní v očích zbytku světa, tak musíme konat. A my se snažíme v Evropském parlamentu tato práva prosazovat. Snažíme se o mechanismus, který by zajistil sledování a průběžné posuzování, naplňování občanských a politických práv v Evropské unii. A minulý týden ve Štrasburku jsme přijali usnesení pro takovýto mechanismus. Pakliže by takový mechanismus existoval, tak by to průběžné sledování a vyhodnocování jednotlivých členských států v oblasti jejich zasazování se o lidská práva bylo možné. Byl by to krok, který by nás posunul dále, i co se týče ochrany mimo Evropskou unii. Děkuji. Teď máte 4-5 minut na odpověď. Petras jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, kolegové, za vaše názory i za vaše dotazy. Začnu od začátku. Začnu tím, co říkal jerský kolega. Já vnímám vývoj irské politiky vůči ostatním zemím, ale myslím, že bychom se měli všichni snažit o zlepšování účinnosti rozvojové politiky, tak abychom se dopracovali ke konečným cílům, které jsme si vytyčili, abychom se dopracovali k udržitelnosti těchto zemí co se týče rozvojové politiky. Myslím, že bychom měli na věci nadále pracovat. Bude to trvat, ale naším cílem je, aby zde byla dána soběstačnost a udržitelnost. A souhlasím s vámi v tom, co se týče toho, co jste říkal o změny, o změně rolí v oblasti bezpečnosti, ale musíme se tomu postavit tváří v tvář. Bezpečnost je opr- opět téma. Opět zde máme konflikty. V pořadu desetiletí to téma nebylo. Věci se změnily. Někteří se snaží prosazovat kroky, které jsou ohrožující a je zde i otázka teritoriální svrchovanosti. Pokud někteří čelní představitelé říkají, mě nezajímají hranice, mě zajímají lidé, tak to už je něco, to už něco znamená. Taková to sdělení a konstatování bychom měli určitě komentovat. Musíme říci, že bez bezpečnosti nebude rozvoj, nebude bez ní ani fungovat obchod. Měli bychom to všem sdělit, měli bychom říci, že se musíme opřít o mezinárodní dohody a měli bychom říci celé jasně, že kdo poruší mezinárodní normu, tak se dočká reakce. K té otázce, která byla adresována na téma určitých znepokojivých dění. Po dlouhou dobu se lidská práva vnímala jako co si mezinárodního a univerzálního, ale v tuto chvíli vidíme, že zde dochází k pokusům o jakási národní či dokonce regionální lidská práva a někdy některé regiony mají chuť napadnout um, všeobecná lidská práva um, určitým konstatováním typu tohle nejsou práva pro nás, to jsou práva pro jiné, my máme své tradice, to se týká i ženských práv, to se týká mediální svobody, možná my bychom to zvládli lépe, naše instituce to zvládnou lépe, potom je všechno uh, jakoby mylné. Pokud se budeme snažit o zasazování se o univerzální, všeobecná mezinárodní práva, tak já si myslím, že zde je opravdu zvláštním případem ten ruský případ. A já nikdy neakceptuji snahu Ruska vyvážet jejich normy a vnucovat je jiným a podsouvat je jiným. Eh, na to nemají právo, musí dodržovat mezinárodní normy a musí se snažit vše dodržovat. Podmíněnost, vážení kolegové, to slovo se mi líbí stále více. Je to klíčové slovo, ale my bychom jej měli provázat i s dalšími pojmy, jako je obchodní politika a další typy politik, které navazujeme s třetími státy. Tam všude se musí promítnout podmíněnost a aspekt lidských práv. A to takže účinněji, než jak to, tomu bylo v minulosti. My jsme v nedávné době například eh, ohledně Kambodži zaznamenali, že jsme příliš benevolentní. A zřejmě jsme léta nad letším zavírali oči. Zvláště v případě Kambodži. A nakonec eh, už nemáme vůbec žádné možnosti, protože skoro tam nezůstala žádná svobodná média. Teď už těžko pomohou sankce či podmíněnost. Možná je potřeba ta rozhodnutí činit v ten pravý čas. To je to nejdůležitější. A ještě jeden příklad, který bychom měli vezdvihnout. My jsme v nedávné době učinili nepopulární rozhodnutí vůči Moldavsku. Máme s ní Máme s Moldavskem dohodu o přidružení a dovolili jsme se zmrazit 100 eh, milionů euro, protože jsme zaznamenali, že v Moldavsku nedochází k dodržování lidských práv a bylo to nutné opatření, které přišlo v pravý čas. Politické strany a občanská společnost dostaly velice dobrý a jasný signál. Jasný signál v tom smyslu, že politika Evropské unie se neopírá o obchodní zájmy, ale o hodnoty. A my jsme tím ukázali měkkou, avšak jasnou a důraznou politickou sílu. A ještě bych chtěl upozornit na Německo, na parlamentní iniciativu. To je velice důležité, k čemu došlo. Někdy takové kroky zachraňují životy, v jiných zemích zachraňují demokracii. Je to možná příležitost se podělit o takové zkušenosti třeba v předstihu, písemně. Podělit se o osvědčené postupy, co se kde osvědčilo, prosadilo. Vždy, kdy se setkáme v tomto sále, bylo by dobré mít co si takového připraveno i písemně. Já se těším, že to v budoucnu přinese svoje ovoce. Děkuji. Stavros. Děkuji. Stavros. Děkuji, Antonio. Já jsem si tady všimnul, že spousta otázek souvisela s evropskou eh, domácí situací v oblasti lidských práv a to je pochopitelná situace, protože souvisí s naší interní kredibilitou a také naší schopnosti dělat zahraniční politiku. Tam je jasné propojení není mým eh, specifickým mandátem ani cílem tohoto panelu řešit lidská práva v členských státech, takže odpuste, pokud nebudu zacházet do detailů. Chci jen ze své zkušenosti pár věcí zopakovat. My určitě čelíme výzvám, pokud o demokracii v rámci Evropské unie i jinde ve světě který jsme vždycky měli za demokratický. Jsou to velké výzvy my je musíme řešit. Já je rozhodně nezmenšuji. Ale ze svých cest po světě vám musím říci, že když vidím porušování demokracie, tak eh, to opravdu je zcela neporovnatelné s tím, co se děje v jiných státech, eh, protože když to, co se děje tady, eh, nás děsí, protože je to něco jiného, než na co jsme byli zvyklí, je to proti našim hodnotám, ale jinde ve světě by to bylo považováno eh, úplně za drobnost, protože tam dochází k zabíjení, k zavírání, do vězení Eh, zavírání médií a tak dále. Já se k tomu vrátím. Je to obtížná věc, kterou musím ve své práci neustále řešit, protože, jak jsem říkal, naše porušování lidských práv eh, uvnitř jsou důležitá. Je to velké téma a pro nás jsou stejně důležité jako podpora lidských práv eh, ve světě. Máme na paměti také to, že když budeme řešit své vnitřní výzvy, tak za žádných okolností nesmíme upadnout do další pasti. A to sice začít být zoufalí, pokud o lidská práva úplně obecně. Protože když začneme hovořit o tom, jak to vypadá s lidskými právy u nás, tak zníme opravdu zoufale. Zdá se, že nic nefunguje. Podívejte se na Španělsko, na Polsko, na Německo, na Nizozemsko. Ale pokud výsledek má být, že máme pocit, že vlastně nemáme úplně právo zabývat se lidskými právy ve světě, protože i u nás jsou lidská práva porušována, tak právě to, o to se snaží ti ostatní. Snaží se nás eh, rozdělit eh, u každodenních témat eh, i pomocí fake news, abychom začali uh, být zoufalí, abychom začali být rozděleni, abychom si začali myslet, že lidská práva, že to je zoufalé všude ve světě. A my musíme udělat přesný opak. My musíme říci, ano, nikdo není dokonalý, ale když Peru za 17 let snížilo svou úroveň chudoby z 55% na 22%, aniž by porušovalo lidská práva a zajistilo rovnost eh, v rozdělování bohatství, tak to je prostě příklad pro ostatní, kterým se musí řídit. A vůbec to nesouvisí s tím, jak třeba jedná Čína, když se snaží vymětit chudobu a přitom porušuje práva lidí nalevo i napravo. Naším úkolem je vyhnout se těmto pastím. A teď ve stejném kontextu. Ano, EU máme otázky, které někdy mohou vypadat tak, že odrážejí třeba to, co se děje v Rusku. Ovšem je zde velký rozdíl. Ale znovu říkám, toto není tedy moje práce, ale to, co vidím v Rusku, to je systematické potlačování jakéhokoliv hlasu, který upozorní na porušování lidských práv v této zemi. A v Evropě vidím svobodný Evropský parlament, kde každý i poslanci národních parlamentů, i národní parlamenty mohou každý den otevřeně upozorňovat na porušování lidských práv. Vidím proces v evropských institucích, kdy se tedy spouští procesy podle evropského práva proti zemím, které porušují základní práva a nic takového v Rusku či jinde nevidím. Takže ano, jsem znepokojen každý den no tím, jak vypadá naše situace tady, ale prosím, neupadněme do této pasti. Za druhé, rozvoj a obchod. Někteří z vás tady zmínili GSP+. Co to je? Někteří lidé o tom tady hovořili a v podstatě se moc neví o tom, co to je GSP+. V podstatě jde o to, že se říká zemím ve světě. My dovolíme vaše produkty dovážet do Evropské unie v podstatě za nulová cla, ovšem je zde podmínka. A vy si říkáte, co to je ta podmínka. Znamená to, že Evropané budou požadovat, aby mohli vyvážet za nulové sazby své pomeranče nebo vyslat tam své stavební společnosti? Co to znamená, ty podmínky pro to, aby ty země mohly dovážet do, tedy vyvážet do Evropy za nulová cla? Podmínka je, musíte uplatňovat všechny smlouvy v oblasti, mezinárodní smlouvy v oblasti práce a lidských práv. To je tedy ta jediná podmínka GSP+. Jediná podmínka je, že země, které dostanou GSP+, musí podepsat, ratifikovat a uplatňovat úmluvy Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní úmluvy oblasti lidských práv a tak dále. Je vždycky snadné uplatňovat tyto podmínky? Není. O tom vás mohu ujistit, protože v tomto světě máte čím dál více zemí, bohatých zemí, které jsou odhodlány tyto peníze využít ke korupci jiných vlád. Znamená to, že my už nejsme jediní na světě, kdo může použít ekonomické páky. My tedy pozitivní, ovšem jsou zde jiní, kteří používají tyto páky negativně. A my s tím opravdu každý den bojujeme. Bojujeme s tím tak, abychom mohli skutečně použít tu svou ekonomickou sílu, tu svou ekonomickou páku k tomu, abychom podpořili země v dodržování lidských práv a zabránili tomu, aby někdo jiný je nemotivoval k opaku. Snažíme se o maximum. Za třetí, bezpečnost. Dlouhodobý mír a krátkodobá porušování lidských práv eh, se jeví v protěkladu, ale tak tomu není. Teď máme checklist toho, jak předcházet konfliktům tím, že ho budeme předvídat. A porušování lidských práv je důležitá součást tohoto checklistu. Když se podíváte na dnešní svět, tak vidíte, že zde není jediný krvavý konflikt, eh, ke kterému by nedošlo kvůli tomu, že byla porušována lidská práva a toto porušování nebylo řešeno včas. A také, když chcete řešit nějaký konflikt dnes, tak musíte řešit také porušování lidských práv. Lidská práva nejsou oddělená od budování míru. To je v úzce propojeno a my se o to musíme také snažit každý den. Nedostatek eh, daňové spravedlnosti. To tady někdo zmiňoval. Když se podíváte na hospodářské a sociální nerovnosti, to je opravdu důležité téma. Já jsem vždycky frustrován, když vidím lidi, které znám a kterým vůbec nezáleží na rovnosti nebo na inkluzi. Ti, kteří byli opuštěni tak eh, tě by měli být v centru zájmu. Je ovšem pravda, že Obhájci lidských práv se na toto nezaměřují. Nezaměřují se na tuto rovnost, zaměřují se pouze na ty úzké skupiny. My už jsme ztratili tu důvěryhodnost, eh, kterou jsme vždycky měli v oblasti lidských práv a to opravdu musíme znovu získat zpět. Antonio, vy jste skvěle vedl a vedete tento výbor. Já jsem vděčný za vaši práci, za váš neustálý kontakt s našimi institucemi, s tím, že neustále SVČ a komisi informujete o tom, jak se váš výbor dívá na různé záležitosti. Petra, si ten váš dokument, to je velmi důležitý dokument, který parlament produkuje každý rok. I ta vaše letošní práce je plná různých eh, kompromisů, na kterých pracujete, než to vše bude předloženo plenárnímu zasedání, abyste mohli hovořit skutečně jednotným hlasem. To je velmi důležité. Je důležité, aby Evropská unie v oblasti lidských práv hovořila jedním hlasem. Jsme vždycky oslabeni tím, když vyvoláváme dojem, že tomu tak není. A tato zpráva Evropského parlamentu je pro mě skutečně zásadní. Já vám všem děkuji, doufám, že to budete moci říci také ve svých parlamentech, ve svých národních parlamentech, že si tam můžete odvést toto důležité sdělení. Jak jsem se snažil vysvětlit, že bojujeme proti negativům, tak je to proto, že Chápu, že jsme všichni politici, chápu, že váš parlament i Evropský parlament eh, funguje tak, eh, že politici se zaměří na určité téma, když budou mít pocit, že je to politicky užitečné nejen pro ně, ale že je v tom naděje, že se tím něco změní. Nikdo se nechce dotýkat něčeho, co vypadá zoufale, nikdo nechce hovořit o věcech, které se neustále hroutí a lidská práva se nehroutí. To se vám právě snažím říct. Ano, je to součást výzev, buďme kritičtí, zaměřme se na sebe, ale nezapomínejme, že miliony lidí na světě vzhlížejí k Evropské unii dívají se na nás těma očima, které my jsme už ztratili. My se často díváme na sebe a pořád se zaměřujeme na to, co je na nás špatné. Ano, spousta věcí není úplně ideálně, měly by být lepší podle mě, ale pro jiné lidi na světě jsme my těmi, kdo dokázali překonat nenávist, konflikt eh, a krve prolití a jsme jednou z nejvíce prosperujících oblastí na světě, dnes i do budoucna. To jsme pro ně my teď, takže nesklamejme je, buďme konzistentní, silní, důvěryhodní, ano, ale pochopme to také tak, že politicky řečeno, lidská práva nejsou ztracená záležitost. Je to velká věc a my musíme přinést změnu. Thank you. Thank you, Stavro. Děkuji. Děkuji, Stavrosi. Tím jsme uzavřeli první panel a teď začneme eh, druhý panel. Tekeš, můžeš mě prosím nahradit? Ladies and gentlemen, the... Dámy a pánové, vážení hosté, vážení poslanci národních parlamentů i Evropského parlamentu, měli bychom pokračovat, protože již máme trošku spoždění. Naše příspěvky by neměly být příliš dlouhé. Jak na úvod bych vám chtěl sdělit následující, že se nyní posouváme z obecné úrovně lidských práv do specifické oblasti. Zaměříme se na práva lidská v souvislosti s podnikáním a s biznesem. Toto je záležitost, o které se diskutuje na mnoha úrovních a na mnoha fórech. Mnoho aktérů se stará o to, aby biznis sektor respektoval lidská práva. E, mezinárodní lidské právo také předepisuje, aby aby lidská práva byla dodržována i v přeshraničním měřítku. Celá řada národních parlamentů také e, schvalují novou legislativu v této oblasti. Některé tyto akty změním, například Národní schromáždění ve Francii, Nizozemský parlament a nebo také eh, parlament ve Velké Británii. Na evropské úrovni máme celou řadu nařízení. Nařízení, která se týkají dřeva, také nefinančního zveřejňování záležitostí a vše Všechna tato nařízení také e, zdůrazňují dodržování lidských práv a e, to, že se řeší porušování lidských práv e, v biznesu, vyžaduje společné úsilí. My potřebujeme mezinárodní E, regulaci, která zabezpečí, aby podniky a společnosti respektovaly lidská práva všude. V této souvislosti chci zmínit dvě iniciativy OSN. Za prvé je, jsou to e, vedoucí principy, e, dobrovolné vedoucí principy OSN, a tady se hovoří o tom, že soukromý sektor má zodpovědnost respektovat a chránit lidská práva a také zřídit nápravu v případě porušování práv, nehledě na to, zdali vlády jsou ochotny či eh, schopny chránit tato práva. A za druhé, eh, mezivládní pracovní skupina která se zabývá eh, závaznými nástroji v multilaterálních kooperacích. Také hodlá schválit závaznou smlouvu. A tato pracovní eh, skupina eh, se konala 15. až 19. října 2018 tento multilaterální proces zaměřený na schválení závazných opatření v multilaterálních korporacích. Také Evropský parlament schválil usnesení 4. října 2018 o přístupu a příspěvku EU v oblasti závazných nástrojů OSN. Já se domnívám, že EU a členské státy jsou ve výlučné pozici, tak aby opravdu sehrávaly důležitou e, roli v oblasti práva a dodržování lidských práv ve korporátních společnostech. Na tomto panelu budeme diskutovat respektování lidských práv v oblasti biznesu společně se zástupci národních parlamentů, e, odborových organizací, také se zástupci společnosti a také budeme diskutovat o, s hlavním zpravodajem pracovní skupiny OSA, OSN. A nyní bych, chtěla, bych chtěl e, přivítat paní Magbole Šahan, která je ředitelkou právního odboru z Mezinárodní odborové organizace a její práce se týká především oblasti mezinárodních pracovních standardů. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za tento úvod a děkuji také za to, že jste pozvali Mezinárodní odborovou konfederaci, aby se e, vyjádřila k tomuto důležitému tématu. My zastupujeme 207 milionů pracovníků na celém světě. A te boj za lidská práva je jedním z našich hlavních témat. Stávající model globalizace je e, založen Eh, tak na tom, že eh, jde ku prospěchu korporací a vlastně potlačuje eh, pracovníky a dělníky. A globální dodavatelské řetězce mají neomezenou moc a zde můžeme říci, že 80 Eh, procent globálního profitu jde do jejich kapsy. A naše šetření ukázaly, že 50 největších společností eh, na světě zaměstnávají pouze 6 příjme, minimálně 94 Eh, pracovníků eh, je, jsou vlastně eh, agenturní, jsou vlastně agenturní pracovníci. A tito pracovníci pracují dlouhé hodiny a mají velice potí, velké potíže prosazovat svá lidská práva a často pracují prakticky otrocky. V tomto roce oslavujeme 70. výročí univerzální deklarace obhájce lidských práv a také příštím roce Mezinárodní organizace práce eh, bude oslavovat své sté výročí. A eh, tyto dvě organizace také říkají, že trvalý mír může být založen pouze na sociální spravedlnosti, ale 88% eh, pracovník roků nevydělává ani na své živobytí. A my eh, jsme eh, také se spojili s jinou organizací, která se jmenuje Rights Benchmark. A tady jsme zjistili, že mnoho lidí, kteří pracují a vydělávají, tak si nemohou z této eh, mzdy uhradit své živobytí. A také dochází k velkým eh, zneužívání práv a vlastně ty, tyto oběti nemají možnost nějaké nápravy. Mezinárodní eh, organizace a podniky mají za sebou netransparentní eh, síť eh, dodavatelů a tím pádem, když dojde k porušování práv v těchto dodavatelských firmách, pak tito pracovníci nemohou nic dělat. Často také dochází k tomu, že pracovníci musí pracovat dlouhé hodiny a toto vede také k tomu, že pracující a jejich rodiny ztrácí důvěru v globalizaci a také v principy demokracie. Více eh, tedy 9 z 10 pracovníků chtějí silná pravidla pro prosazování svých práv. My jako odborová organizace bojujeme za eh, minimální mzdy a také za tarifní kolektivní vyjednávání ale také potřebujeme, aby jednali vlády. A já jsem Eh, již pokyvovala hlavou, když se zde hovořilo o legalizaci lidských práv a my musíme také trvat na tom, aby chom měli legálně závazné předpisy, které budou platit pro svět práce. Děkuji vám za pozornost. bohužel bez mikrofonu. In ethical business and sustainability. Eh, pa, nyní bude mít slovo pan Andres Kano, který je spoluzakladatelem eh, Peace Startup Foundation. Máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji parlamentu za to, že mě pozval. Děkuji vám všem eh, za to, že budete mým publikem. Na úvod bych rád řekl, že tady zastupuji konzultační poradní společnost, která pracuje s evropskými firmami při implementaci základních principů v oblasti lidských práv. A jde nám o to aby management lidská práva dodržoval. Máme klienty ve finančním, zemědělském a energetickém sektoru. Především se jedná o evropské podniky působící v Latinské Americe. Také jsme pracovali s určitými asociacemi, které se snaží vytvořit etický rámec, aby evropské podniky mohly dodržovat lidská práva. Naše vize vychází z praktické perspektivy evropských firm působících ve složitých zemích, jako jsou země Latinské Ameriky. Musím tedy říci, že tato prezentace představuje nejen tedy návr- názory našich klientů, ale naši zkušenost a takový přehled těch problémů, kterým čelí evropské podniky, když působí v těchto zemích a také příležitosti pro parlament nebo parlamenty členských států, jak vytvořit scénáře veřejné politiky, které by mohly podnikům pomoci. První myšlenka, o kterou se s vámi chci podělit, je, že implementace těchto procesů musí jít nad rámec povinného charakteru. My jsme si uvědomili, že ty postupy due diligence souvisí se čtyřmi či pěti důvody, které jsou ještě tedy nad rámec formální povinnosti. První souvisí s tím, že trh, především trh kapitálu, vytváří situaci, kdy podniky reagují na otázky investorů, to je pro ně taková, takový hnací motor. Je také pravda, že Trh práce se mění, řídí se čím dál více etickými principy. Je také pravda, že veřejné politiky některých zemí i speciálně legislativa je také důležitou hnací silou, například eh, i nařízení na ochranu osobních údajů Evropské unie je důležitým eh, hnacím motorem a potom také koordinované a profesionální jednání. Podniky často pochopily, že je mnohem efektivnější působit konkrétně, profesionálně a koordinovaně. Podniky také mobilizuje přesvědčení o tom, že je relevantní chránit lidská práva. Vyjadřují to především rady vysokého vedení, které chápou čím dál více, že je to relevantní téma a naznačují linii, jak tato práva chránit. A často jsou zde i oddělení sociální zodpovědnosti podniku, které umožňují vyvíjet tlak při jednáních. Je také důležité pochopit, že pro nás jsou podniky klíčovým aktérem. A chci zdůraznit určité výzvy. Především ekonomické výzvy, které souvisí s uplatňováním principu due diligence v oblasti lidských práv. Pokud jde o ekonomické výzvy, tak jsou především dvě. Především zlepšit kvalitu informací, které jsou k dispozici podnikům. A toto zlepšení kvality informací souvisí se zlepšením kvality informací o sociální konfliktivitě velkých projektů. Když se připravují velké projekty, tak je důležité pochopit nejen k jakému zneužívání tam může dojít, ale také, co se zatím skrývá. Například eh, Brazílie, to je země, kde docházelo k porušování lidských práv eh, a investice do vodních elektráren. Myslím, že byly důležitým poučením. Poučením pro to, jak jednat do budoucna. Je také zlepšit eh, kvalitu vedení v zemích, kde tyto podniky působí. To je také relevantní. Pochopit eh, správně takové země, jako je Mexiko, Brazílie, Kolumbie, Argentina. Mít konkrétní informace o tom, eh, jak jsou ta území zranitelná. To je relevantní pro země, nebo tedy pro podniky v tom smyslu, aby lépe pochopili dilemata, která souvisejí s tím, že působí v těchto zemích. A relevantní je také to, aby všechny tyto informace mohly být dostupné pro trhy. Pokud máme informace, které jsou tedy dostupné ohledně toho zneužívání a také ohledně toho ponaučení, které z toho vyplývá, pokud se nedostane na trh, tak to nebude relevantně. Také pravda, že investiční fondy a investiční analytici a tak dále zohledňují perspektivu lidských práv, ale mají pořád ještě takový příliš normativní přístup a málo praktický. Proto je velmi důležité mít k dispozici relevantní informace. A ještě takový drobný bod na závěr – mezi podniky je spoustu, abych tak řekl, kulturních perspektiv a my musíme změnit perspektivu compliance. Musíme místo toho souladu jít cestou dodržování, protože členské státy, nebo tedy firmy se spíše snaží chránit své zájmy než lidská práva. To si myslím, že je důležitá změna ke které by mělo dojít. Thank you very much. Děkuji, pane Kano. A na řadě je pan Dominik Poitier, člen výboru pro hospodářské záležitosti Assembly National ve Francii. Děkujeme, že jste mezi nás dorazila. Dávám vám slovo. Děkuji vám za pozvání. Dobrý den všem, jsem velmi rád, že dnes, kdy slavíme výročí deklarace lidských práv, mohou pohovořit o bitvě, která byla v posledních letech vedena na půdě francouzského parlamentu a vyústila v přijetí zákona, který je teď průkopníkem. A to je zákon o dohledu mateřských společností nad eh, svými filiálkami. Je to výsledek opravdu dlouhé bitvy, kterou vedly nevládní organizace a velká většina francouzských odborů, akademické kruhy a poslanci z různých politických stran, ovšem tedy především v předcházejícím mandátu. Vždycky tedy se toho účastnili poslanci nejen z jedné strany, ale z několika stran. Často jsme naráželi na odpor podniků, na odpor konzervativců. Nakonec díky mobilizaci parlamentu a občanské společnosti jsme slavili úspěch, slavili jsme skutečný demokratický úspěch naší země a možná i celé Evropy. O co tady jde? OSN a OECD i Evropské společenství nás vyzývá k tomu, abychom předcházeli vážnému porušování lidských práv a vážnému poškození životního prostředí, protože i to je považováno jako narušení lidského práva, protože tady je otázka lidské důstojnosti, a já si myslím, že to je stejná bitva, kterou musíme vést. Je tedy dobře, že naše zákony mají nejen tedy perspektivu lidských práv, ale také perspektivu ochrany životního prostředí, protože jedno s druhým úzce souvisí. Poprvé je zde tedy možnost, eh, aby soudce zasáhl na národním území. Poprvé to bylo tedy tímto způsobem uvedeno. Překračuje se zde tato neviditelná hranice mezi tím, kdo zadává ten příkaz a mezi tím, kdo tento příkaz vykonává na druhém konci světa, ať už se jedná o eh, elektroniku, o potravinářství, o zemědělství, o veřejné zakázky. Teď je tam tedy stanovisk, nebo tedy ta zodpovědnost toho zadavatele jasně stanovena. Jde o to, že se identifikují veškerá rizika, který podnik nese v okamžiku, kdy deleguje nějaké své činnosti a Zároveň se zde říká, jaká je třeba přijmout opatření, aby se zabránilo porušování lidských práv a poškozování životního prostředí. Vycházeli jsme z principu OSN. Je to princip, který je také promítnut do národního mezinárodního práva. Francouzský zákon chce uplatňovat tyto, post, tyto principy postupně Zatím se to tedy týká podniků, které mají nad 5 tisíc zaměstnanců, jedná se asi o 250 podniků, ovšem jedná se o tři čtvrtiny našich vývozců. Zaměřujeme se tedy na nadnárodní společnosti, na ty největší, ať už jsou francouzského původu, anebo mají v naší zemi důležité filiálky. Originalita tohoto mechanismu spočívá v tom, že je takovou třetí cestou mezi normativními systémy, téměř nerealistickými, z hlediska složitosti globalizovaných výrobních řetězců a tou druhou cestou, která spočívá pouze na dobrovolnosti a na soft law. Toto je taková Třetí cesta, protože je zavádí podniky sami na základě své vlastní zkušenosti. Tedy vlastně zákon mobilizuje podniky tak, aby se předem identifikovala a předcházela rizika, kterým podniky čelí. Podniky sami budou hledat řešení a soudce potom bude posuzovat účinnost těchto řešení. Takže je to taková legislativní novinka, a mobilizuje veřejnou moc jako moc infine. Nadnárodní společnost, která ten svůj plán nezrealizuje, může být tímto způsobem postižena a tady nebo někde na konci světa když někdo bude obětí, může to být stát, může to být třeba nevládní organizace, může se tedy obrátit na francouzský soud a podnik může být odsouzen za to, že nemá ten plán dohledu nebo má špatný plán dohledu. A v případě nějakých eh, dramat, eh, pokud eh, nebylo využito tedy těch preventivních opatření, tak neexistence tohoto plánu dohledu bude přitěžující okolností. Je to novinka také z toho hlediska, že překračujeme tradiční překážku extrateritoriality, protože zavádíme to, co je vlastně zohlednění zájmu ostatních na druhém konci světa. Takže od, bylo to tedy přijato v roce 2017 a od 1. ledna 2019 už budeme mít také judikaturu, protože už ten zákon bude plně platit. Už teď inspiruje debaty na poli OSN i na poli mnohých členských států EU i jinde ve světě. Tento zákon vyvolal tedy velký zájem, velkou debatu, možná je součástí jednoho ze tří, čtyř důležitých principů, například boj proti daňovým únikům, to může být typická, typický znak evropského modelu, který nás tedy prosadí v té globalizaci. Děkuji, pane Poetě. A nyní dávám slovo panu Manuelu Altavovi, který je členem výboru pro hospodářské záležitosti Národního schromáždění pardon, omlouvá se předseda, je to předseda justičního výboru Senátu ve Španělsku. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak víte, v červnu 2014 Ekvador a Jižní Afrika se rozhodli, že na poli OSN budou řešit vytvoření mezinárodní smlouvy o podnicích a lidských právech. To je historický mezník v ochraně lidských práv. Ve Španělsku Rada ministrů schválila 28. července 2017 Národní akční plán pro podniky a lidská práva, který vycházel z řídicích principů OSN o podnicích a lidských právech. Pro vypracování tohoto plánu byly vedeny konzultace mezi veřejnými orgány, podniky a občanskou společností. První fáze trvala téměř dva roky a následovala fáze koordinace na půdě různých ministerstvech v posledních měsících. Cílem tohoto plánu je uvést do praxe řídící principy OSN o podnicích a lidských právech, které Rada pro lidská práva přijala cestou rezoluce, která byla přijata v roce 2014. Je to usnesení 17 lomeno 4. Plán uvádí, že Španělsko se zavazuje chránit lidská práva před jakýmkoliv negativním dopadem podnikové nebo podnikatelské činnosti. A za druhé, posiluje konkurenční výhodu španělských podniků na globálním trhu, protože jim nabízí optimální rámec pro rozvíjení svých eh, obchodních eh, kroků při maximálním dodržování lidských práv. Plán je začátek trvalého procesu. Bude trvat tři roky až do července roku 2020. Obsahuje potřebné nástroje k tomu, aby se sám zdokonaloval a byla vytvořena komise pro dohled nad plánem, aby tento plán mohl být pravidelně aktualizován. Ministerstvo zahraničí Evropská unie a pro tedy zahraniční věci Evropskou unii a spolupráci je zodpovědné za realizaci toho plánu a sehrává také roli koordinátora. Tento plán chce realizovat eh, různé osvětové kampaně v oblasti lidských práv, chce přispět k rozvoji kapacit v oblasti podnikání a lidských práv společně s dalšími státy prostřednictvím rozvojové spolupráce. Chce také vzdělat personál zahraniční služby státu, aby dodržoval lidská práva a dohlížel na zodpovědnost podniků v oblasti dodržování lidských práv. Chce také šířit eh, nástroje prostřednictvím svých diplomatických misí, trvalá, trvalých zastoupení, konzulárních úřadů a tak dále. Chce také, pod, chce také podporovat efektivní uplatňování řídicích principů v rámci mandátu a aktivit Rady pro lidská práva OSN. Jedná se o kontrolu toho, jak velké, malé a střední podniky dodržují lidská práva. Evropská unie musí být takovým, takovou referencí pro všechny ostatní. Plán, který předkládá Španělsko, zmírňuje nespravedlivé dopady, které by mohly vyplývat z globalizace, kdyby nebyla regulována. To by mohlo vyvolat asymetrie mezi státy, komunitami, jednotlivci a korporacemi, pokud jde o přístup k justici a mohlo by to také oslabit ochranu lidských práv především v nejchudších regionech planety. Plán hledá také podporu pro práce uskutečněné mezivládní skupinou OSN při vytvoření závazné smlouvy, která by potlačila beztrestnost nadnárodních korporací a dalších podniků, které přeshraničně pracují. Také do tohoto otevřeného procesu zahrnuje mezinárodní organizace, občanskou společnost, komunity, akademiky a další důležité aktéry, kteří mohou na základě své zkušenosti z oblasti obhajoby lidských práv přinést své návrhy. A také umožňuje vytvoření nových mezinárodních povinností pro nadnárodní podniky v souvislosti s lidskými právy. Dámy a pánové, jedná se tedy o to, že bychom zašli ještě dále, než jsou ty současné dobrovolné rámce sociální zodpovědnosti podniků. Znamená to velmi důležitý a rozhodný krok směrem k vytvoření ekonomického systému, který plně zajistí a zaručí dodržování lidských práv a blahobyt. A skoncuje s beztrestností nadnárodních podniků. Proto jsme pevně přesvědčeni, že Evropská unie musí jít příkladem a musí přijmout právně závazný nástroj, který bude platit pro všechny podniky, které spolupracují se třetími státy, tak, aby tento nástroj měl přidanou hodnotu, pokud jde o dodržování lidských práv a uplatňování řídicích principů. Děkuji. Bez mikrofonu, prosím, pana předsedu o mikrofon. Evropská unie by měla být eh, předsednickém eh, křesla agentury pro lidská práva. Děkuji. Vítám poslance Evropského parlamentu i národních parlamentů i všechny panelisty, kteří se účastní tohoto důležitého fóra. Jménem Ekvádoru děkuji za tento prostor, který nám umožňuje informovat o pokroku, jehož bylo dosaženo při jednání vícestranného právně závazného nástroje o nadnárodních podnicích a lidských právech. Děkuji Evropskému parlamentu za všechny usnesení, které přijal v této oblasti. Byly zde zmíněny i určité zákony, které přijaly členské státy v této oblasti. Evropská unie může přinést do jednacího procesu mnoho pozitivního. Dopad eh, aktivit nadnárodních podniků na lidská práva je realitou. Existují různé dobrovolné nástroje, Ovšem zkušenost ukazuje, že ty jsou nevždy vítány ekonomickými aktéry. A proto iniciativa závazného nástroje je nutná, protože tím se zajistí správné zacházení s oběťmi porušování lidských práv. Navíc si musíme uvědomit, že 80 zboží a služeb ve světě je produkováno v roztříštěném výrobním systému, který překračuje různé hranice a různé právní systémy. Proto v červenci roku 2014 Ekvádor a Jižní Afrika předložili rezoluci 269 na 26. běžném zasedání Rady OSN pro lidská práva. Touto rezolucí se vytváří otevřená mezivládní pracovní skupina, jejíž mandát není omezen v čase a jejímž úkolem je vyjednat mezinárodní nástroj, aby se rozvinulo mezinárodní právo v oblasti lidských práv a nadnárodních podniků. Od roku 2015 eh, proběhla už čtyři zasedání této pracovní skupiny. Čtvrté zasedání v říjnu tohoto roku bylo klíčové, protože poprvé se jednalo na základě návrhu tohoto nástroje, který obsahoval 15 článků. První čtení tohoto návrhu proběhlo poté, co minulý rok, nebo tedy tento rok v červenci, úřad Vysoké komisařky pro lidská práva OSN zveřejnilo tento nástroj. Účastnili se všechny státy a důležití aktéři. Tento text zahrnuje základní principy mezinárodního práva v oblasti lidských práv. Tento návrh nechce vytvořit nějaké nové povinnosti, ale chce zajistit efektivní uplatňování těch, které už existují v mezinárodním právu a týkají se porušování lidských práv, především v situacích, kde existují jurisdikční překážky proto, aby podniky zapojené do nadnárodních aktivit zodpovídaly za své činy. Tento návrh je základem pro jednání a tento základ musí být ještě dále posílen. Jsou zde tedy čtyři hlavní osy předcházení porušování lidských práv v rámci nadnárodních obchodních aktivit. Právo obětí těchto porušování mít tedy přístup k justici, mezinárodní spolupráce pro účinné uplatňování nástroje a konečně mezinárodní monitorovací mechanismy. Význam prvního čtení a jednání o návrhu smlouvy jde ruku v ruce s tím, že zde bylo přítomno 95 členských států OSN a 400, více než 400 zástupců občanské společnosti, z akademických kruhů, ze soukromého sektoru, z odborů. Dále zde byli delegáti mezinárodních organizací, nositelé mandátů, zvláštních postupů, Rady OSN pro lidská práva, národní instituce, zákonodárci, i europoslanci, náboženské organizace, církve, nevládní organizace, které mají konzultační statut. Proběhlo 16 paralelních akcí na poli OSN na toto téma. Takže toto téma vyvolává skutečně veliký zájem. Zvláštní zmínku si zaslouží účast eh, zhruba 30 expertů ze všech regionů světa, kteří se vyjádřili k článkům návrhu smlouvy. Mezi doporučeními a závěry, které jsou obsaženy ve zprávě ze čtvrtého zasedání, je také pozvání všech států a dalších eh, aktivních, eh, tedy relevantních aktérů k tomu, aby do konce února předložili své komentáře a návrhy. Na základě diskuzí, které proběhly na čtvrtém zasedání, komentáře a návrhy, které budou eh, zaslány do konce února příští rok proběhnou další konzultace a předseda zpravodaje bude muset eh, připravit eh, zrevidovanou, upravenou verzi tohoto návrhu, o kterém se bude dále diskutovat v červnu 2020. 19. Páté zasedání pracovní skupiny se zaměří na přímá mezivládní jednání o té zrevidované, upravené verzi smlouvy a o volitelném protokolu, který se zaměřuje na přístup eh, k soudním prostředkům a podporuje také spolupráci mezi národními subjekty. Ještě před eh, pátým zasedáním proběhnou neformální konzultace se státy, různými náboženskými skupinami, mezivládními organizacemi, mechanismy OSN a dalšími relevantními aktéry. Kromě nevládní, tedy neformálních konzultací vznikne také nová verze pracovního programu pátého zasedání. Je nutná široká účast k tomu, aby byly řešeny globální problémy vyžadující konkrétní a efektivní kroky. Je pravda, že společnosti jsou čím dál propojenější, ovšem hranice pořád ještě jsou překážkou pro ochranu lidských práv. Děkuji. Děkuji vám srdečně. A nyní mají slovo zástupci národních parlamentů. Máme zde čtyři žádosti o slovo ze strany zástupců národních parlamentů. Nyní s nimi začnu. Jako první bude hovořit pan Vasconcelos z Portugalska. Prosím, máte slovo. Nefunguje vám mikrofon, ale už to bude v pořádku. Já jsem měl možnost zúčastnit se v říjnu iniciativy za rakouského předsednictví ve Vídni. Tématika se týkala národní implementace Charty základních práv EU bylo nápadné, že v diskusi se diskutovalo především o tom, jak tyto normy vyplývající z charty základních práv mohou být zajištěny a na druhém místě jsme se zabývali implementací v národním i mezinárodním měřicku. Důležitost této charty spočívá v univerzalitě a nedělitelnosti lidských práv. Nedělitelnost lidských práv znamená, že zde se nerozlišují práva a také svobody a nerozlišují se ekonomická a sociální práva. A právě proto není vhodné, abychom z charty zohlednili pouze určitou součást. To znamená, e, zabývali se pouze případy, které jsou řešeny u soudu. Je politování hodné, že charta, která vešla v platnost, v roce 2009, že tuto chartu se zdá, že členské státy a instituce prostě neberou vážně. Právě bylo řečeno, že tato charta je závazná a má přednost v před ostatními právy. Závěrem chci konstatovat, že evropští občané mají pocit, že jejich práva padla za oběť globalizaci a že nyní vládne kapitalismus téměř jako za Dickense ve Spojeném království a že v současné době se zaměřujeme především pouze na úspory a toto vyšlo, vešlo ve známost v případě v tragického případě Řecka. A Toto se týká dodržování lidských práv na celém světě. Děkuji vám. A nyní Manoe Petre Florin z Rumunska. Děkuji vám. Děkuji vám. Hovořilo se o rovnosti a lidských právech a podnikatelském prostředí a lidská práva byla srovnávána s eh, pracovně právní problematikou, což je do jisté míry správně. Ovšem, jsou zde ti, kteří nemají přístup na trh práce a to z hlediska nespravedlivých podmínek v oblasti vzdělávání, třeba z hlediska své odlišnosti, záleží, jestli jsou z Evropské unie či nejsou, co romská komunita najímáme pracovníky, ale ne Romy. A to není nic neobvyklého, nic raritního. A není to jen otázka minulosti, ale říkám to jednak jako poslanec Evropského parlamentu, jako, stejně jako, pardon, jako poslanec parlamentu, stejně jako Rom. Takže se ptám, členské státy bojují za potírání takovýchto praktik nebo ne? Bojí za to velké podniky? Některé ano, ale podle mého většina podniků proti takovým postupům nebojuje. Proto je hlavní výzvou evropských institucí a členských států to, aby nezajišťovali jen dodržování lidských práv, ale i vyloučených skupin. Děkuji. Děkuji, Petr Florín a následující řečník bude pan Nordovič. Rasmus. Není to zde správně napsáno, říká pan předseda. Dánsko. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vyslovil jste to téměř správně, ale nevadí. Děkuji, děkuji za panelovou debatu, byla velice zajímavá. Já jsem sledoval vývoj ve Francii a sledoval jsem i, pane Burči, vaši práci a nyní se snažím prosadit to samé v dánském parlamentu, ačkoliv je to veliký boj. Já doufám, že se nám to podaří. Vy jste nám každopádně inspirací. Já myslím, že třeba se podělit o své zkušenosti, protože někdy je to dobrý argument říct se, podívejte se, co se stalo ve Francii, podívejte se, co se tam osvědčilo. Já myslím, že potřebujeme více závazných právních nástrojů a méně hovoru Měli jsme už e, nastíněny hlavní směry, ale co ty podniky, které jsou v řadě malých zemí, potom totiž máme celkem zásadní problém, pokud jsou takto rozmístěny. A rovněž pokud jde o pracovní skupinu e, na právní závazné nástroje. Je velice důležité, abychom tlačili na naše vlády. Já vím, že to usnesení bylo odhlasováno v Evropském parlamentu, ale víme, co se potom odhrávalo v členských státech samotných. To nebylo nic převratného, proto se snažíme v dánském parlamentu, co můžeme, a přesto je těžké jenom lidi dostat eh, k na to, aby přišli vůbec na zasedání pracovní skupiny. Musíme se snažit o ten záběr na právně závazné nástroje. Já si myslím, že hovory o hlavních směrech a doporučujících směrech už stačily. Děkuji. Děkuji a dále Eleny Stamajaky, Řecko, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové. V eh, prosince 2000 byla v NIS podepsána listina základních práv a od té doby jsou práva pracovníků chráněna v rámci Evropské unie. Na základě této listiny je zaručeno právo na práci, Nucená práce je zakázána, je rovněž také zaručena svoboda eh, odboru je zakázána práce dětí a jsou zaručeny určité podmínky týkající se práce mladých lidí, jsou zaručeny i podmínky pro eh, těhotné a podmínky na mateřskou dovolenou. Jakákoliv forma přímé či nepřímé diskriminace je zakázána, každý je chráněn proti propuštění z důvodu mateřství a jsou zde i práva na rodičovskou dovolenou, která se vztahují i na případ adopce. Dále rodičovskou dovolenou může čerpat i otec, to znamená, že nejen ženy se starají o děti, nejen oni pečují o děti a jsou nová práva týkající se sociálního zabezpečení. Máme novou mateřskou dovolenou, která se eh, vztahuje i k období kolem porodu, kojení a tak dále. Bohužel tato nová ustanovení se netýkají rodin eh, stejného pohlaví. Rodičů stejného pohlaví. Rovněž ti, kteří mají uzavřenou dohodu o soužití, i ti spadají mimo účinnost eh, těchto ustanovení. Máme práva pracovníků a přesto dochází k celé řadě případů porušování těchto práv. Konkrétně bych chtěla vyzdvihnout skutečnost, že málo kvalifikovaní pracovnice velmi často pracují pod značným tlakem, nemají jistotu ohledně trvání pracovního poměru, nemají žádnou jistotu v případě propuštění. Máme zde osoby, které pracují v podnicích. Víme, paní Konstantina Kuneva, paní Konstantina Kuneva byla napadena v průběhu práce, byla členkou odborového svazu pracovníků v úklidu a od roku 2015 řecká vláda přijala celou řadu předpisů na toto téma v případě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. To jsou ty případy, kdy najmete někoho dalšího, kdo odvede práci za vás. A i Evropský soudní dvůr konstatoval to samé, že i zde mají platit kolektivní dohody, musí fungovat opatření na ochranu práv pracovníků. A když hovoříme o eh, lidských právech, když hovoříme o kontextu velkých podniků, tak musíme hovořit o zranitelných skupinách, o ženách, o osobách s postižením, o osobách patřících do komunity LGBT, o osobách nad 50, o migrantech, uprchlících. I ti mají právo na práci a rovněž také o právech eh, lidských, která se vztahují na pracoviště a o těch, která se vztahují na eh, prostor mimo pracoviště a v neposlední řadě paní Rosa Aldea, Španělsko. Dobrý den, děkuji za příležitost eh, vystoupit na zasedání tohoto výboru. Chci jen upřesnit, že na čtvrtém zasedání mezivládní pracovní skupiny v Ženevě 15. až 19. října víme, že Evropská unie se účastnila velmi aktivně a konstruktivně na různých eh, zasedáních. Španělsko se zúčastnilo zasedání, které se týkalo hlasu obětí a zdůraznilo důležitou roli obhájců lidských práv a nezávislých sdělovacích prostředků i národních institucí pro lidská práva. Je důležité, aby všechny tyto orgány se spojily a jednaly tak, aby hlasy obětí byly slyšeny. Španělsko se také podělilo o určité prvky ze svého národního akčního plánu, pokud jde právě o náhrady věnované obětem. Děkuji. Thank you very much. Is there anybody else? Děkuji. Ještě někdo? Vy jste zde za neziskové organizace. Mám zde dvě jména. Pana Adriana Espinoza, z Evropské koalice pro spravedlnost v podnikové sféře. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že vzhledem k tomu, že zde jsem pozvána, že jednou z hlavních výzev je zajištění lidských práv v podnikovém provozu. Já jsem ráda, že Evropský parlament a Evropské instituce se v této věci sjednotili. Musíme totiž poukázat na to, že toto je ohromná příležitost. Pan Botie hovořil o francouzské zkušenosti. Byl to první předpis na celosvětové úrovni, který ukládal podnikům povinnost dodržovat práva i ve svých pobočkách mimo Francii, ale Francie v tom není sama. My v dalších státech Evropské unie hovoříme o možnosti legislativy tohoto typu, kde bychom uložili podnikům řešit tuto problematiku v rámci celého dodavatelského řetězce, že by společnosti museli celou tuto oblast samostatně hlídat, tak, jak by Evropská unie stanovila. Já jsem jenom chtěla uvést tři příklady. Švýcarsko. Zde je legislativní proces, který zrovna probíhá, pokud jde o povinnost vyhodnocení situace, povinnost provést právní audit na toto téma. Pak Nizozemsko a Rakousko se rovněž baví o možnosti legislativě v textilním průmyslu boj proti proti eh, dětské práci. Dále jsou zde další povinnosti, jakési autoregulace v podnikové sféře. Reagujeme na sociální poptávku, jsou zde organizace, odbory, spotřebitelské organizace, ale i podniky samotné, které volají potom, aby zde existovala takováto pravidla, která by požadovala mm, mm, dodržování těchto povinností. Týká se to z Švýcarska, Lucemburska a dalších. Připravuje se legislativa, získáváme podporu. Na jednu stranu totiž je zde dán prvek prevence, na druhou stranu ovšem je zde potom dána spravedlnost pro oběti určitých případů nespravedlnosti v podnikové sféře. Je třeba na to apelovat, abych to zkrátila dochází ke změnám v některých eh, zemích občanská společnost a podniky samotné se ujaly přední pozice a ostatní nechtějí být pozadu, takže se připojili, snaží se o udržitelnější, spravedlivější hospodářství, tam, kde existují závazná pevná pravidla na dodržování lidských práv. Děkuji. A nyní paní Debbie Stodhardt z ASEANu, ze sítě pro Burmu. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já také zastupuji Fidieš. Já přímo disk pracuji v terénu a my jsme dospěli k tomu, že v současné době je porušování lidských práv velice rozšířeno. Takže jsme velice rádi, že se na toto zaměřujete. Dokonce v Myanmaru, kde dochází k eh, genocidě Rohingu, tak jsme také zjistili, že i tato velká krize má návaznost na lidská práva a dodržování sociálních práv. A zde toto souvisí eh, s eh, akčními plány, eh, které některé země EU zatím ještě nemají. To je například Rakousko a Rumunsko. A my bychom měli schválit modely jako due diligence law, které schválila Francie a také musíme se řídit eh, například práci Ekvadoru, co k práci, kterou udělal Ekvador v OSN. Jde o to, aby společnosti dodržovaly lidská práva a také aby byla chráněna práva individuálních občanů a pracovníků. Já chci také říci, že já jsem se účastnila různých zasedání v Ženevě a bohužel musím konstatovat, že zastoupení Evropské komise nepůsobí a nefunguje konstruktivně eh, v tom, aby byla schválena závazná opatření. A to si myslím, že není dobrá věc. My si vážíme práce, kterou vykonávají různé evropské instituce, tak, aby docházelo k eh, dodržování lidských práv eh, v společnostech a v eh, investičních a obchodních dohodách, tak tam je opravdu divoký západ. V roce 2016 ombudsman zjistil, že Evropská komise nezvládla vypracovat také dopady eh, dohody o volném obchodu s Větnamem. A letos bylo, byla schválena dohoda o investicích s Větnamem a také tam nejsou respektována lidských práv, lidská práva. V posledních 18 měsících Eh, se dochází ve Větnamu k zásadnímu porušování lidských práv. A jestliže chceme, aby politika byla koncestentní s lidskými právy, pak musíme celý proces a obsah eh, dohod o volném obchodu přepracovat. A já chci skončit také kritikou řešení eh, obchodních sporů. ISDS. A my zde vidíme, že společnosti eh, nepostupují zde správně a nenapravují situace. My, když slyšíme spolu, společnosti, které říkají, že nemusí platit za porušování lidských práv, tak připomínáme eh, to, že když bylo odstraněno otroctví v Evropě, pak otrokáři dostali eh, kompenzaci a my nechceme, aby tato situace se opakovala. Děkuji vám. Uh. Milí kolegové, je tady ještě jeden poslanec, který si žádá slovo. Je to Alberto Airola z Itálie. Sí, buongiorno, grazie. Dobrý den, děkuji. Jsem také místo před sebou výboru pro lidská práva, který byl právě zřízen. Plně souhlasím s tím, co probíhá ve Francii ohledně beztrestnosti, nebo tedy potrestatelnosti nadnárodních podniků, které nedodržují listinu základních práv. Souhlasím také s tím, co říkal portugalský a dánský kolega. I my musíme začít eh, od nějakých nezávazných pokynů i v rámci Evropské unie v našich členských státech musíme přejít eh, k právně závazným nástrojům. Vítám právně závazné nástroje. Problém, který často vidím, je, že ve vztazích mezi ne, eh, nadárodními firmami a zeměmi především na africkém kontinentu dochází k velmi závažným situacím porušování hospodářských práv a v důsledku toho i lidských práv. Teď mám na mysli různé doly, kde pracující pracují opravdu o třesných podmínkách. Mám na mysli nadnárodní podniky nebo i státy, které potom nakupují tyto produkty a ty se potom dívají jiným směrem. Není tedy důležité pouze zasáhnout, postihnout nadnárodní společnosti, které jsou poskvrněny tím, že nedodržují pravidla, že nedodržují práva pracujících, ale je také důležité pracovat eh, s OSN, kde zasedají prezidenti zemí, kteří dovolují, aby u nich doma docházelo k jistým situacím, které hraničí s otrokářstvím. Takže je třeba i působit zde, na tomto poli, protože jinak postihneme pouze nadnárodní společnosti. Je pravda, že potom tedy ty postižené nadnárodní společnosti nebudou obchodovat v určitých oblastech, ale i na poli OSN musíme působit, protože i tam zasedá spousta lidí, kteří jsou zodpovědní za závažná porušování lidských práv. A proto je důležité mobilizovat se i na této frontě. Děkuji. Děkuji vám. Já bych ještě chtěl dodat, že já zastupuji takzvané nové členy EU a také pro tyto země je velkou výzvou vztah mezi lidskými právy a invest investicemi a multilaterálními společnostmi. Kte, tyto multilaterální společnosti nyní po našem vstupu pracují v našich zemích a tady také dochází k mnoha nespravedlivým eh, pracovním podmínkám, stejně tak, jako je tomu v třetím eh, zemím. A nyní bych chtěl dát ještě slovo na jeden a půl minuty, tedy vám, kteří jste zde členy panelu. A budeme postupovat ve stejném pořadí jako na začátku jak jsme tedy začali jako první paní Šahan. Děkuji vám, děkuji vám za vaše připomínky. Já eh, souhlasím s formulací divokého kapitalismu, jak o tom hovořil portugalský kolega. My chceme, aby dodavatelské řetězce opravdu chránili lidská práva a abychom také si jasně uvědomili, kdo jsou pracovníci. To nejsou jenom broukeři někde na burze, ale jsou to také lidé, kteří jsou zranitelní pracovníci, kteří chtějí vstoupit vstoupit na trh práce, takže pracovní síla je opravdu velice široký pojem. Bylo povzbudivé, když jsem slyšela různé poslance, kteří se nechají inspirovat eh, eh, právním předpisem v eh, Francii já vím, že francouzské společnosti eh, jsou také ziskové a také část zisku si rozdělují se svými pracovníky. Je férové požádat eh, společnosti, aby postupovali spravedlivě. To není, žádná, to není žádný pravid, eh, radikální požadavek. My Eh, víme, že některé společnosti eh, nerespektují lidská práva a těží z toho. A právě proto my bychom chtěli mít rovné podmínky pro všechny. A na závěr chci ještě zopakovat to, co řekla moje kolegyně Vicky. My jsme velice rádi, že jsme si vyslechli vaše názory, také, že jsme si vyměnili vyměnili eh, situaci, eh, vyměnili názory na osvědčenou praxi. Děkuji vám. A nyní další kolega. Děkuji. Příspěvky, které zde zazněly, souvisely s tím, že je nutno mít závaznější dohody. My ze soukromého sektoru a z naší zkušenosti to vidíme tak, že by to bylo užitečné pro podniky, že by to jim tedy upřesnilo ty červené linie pro jednání. Ale také si uvědomujeme problém toho globálního řízení a zprávy. Tam není jasné, která země má dostatečnou pravomoc a sílu k tomu, aby mohla tento povinný charakter prosadit. Tady máme tu minimální dohodu o určitých normách a v této oblasti budou lidská práva vždy relevantní. Také musím říci, že některé podniky, například ty francouzské, i španělské či německé, se snaží do budoucna vytvářet, eh, plány těch různých hloubkových eh, prověrek, eh, a aby to bylo efektivní, aby byla lidská práva efektivní, praxi podniků, tak eh, je důležité prosazovat a šířit správné postupy. Já mám pocit, že některé země na základě své složité minulosti se začaly řídit postupy due diligence, na jejich základě se zlepšily. A také musíme měřit dopady, nejen dopady negativní, ale i dopady pozitivní. A právě zde je velmi relevantní souvislost s udržitelností, především s cíly udržitelného rozvoje. Tyto správné principy je potom možno implementovat i v jiných oblastech a to je velmi relevantní. Děkuji. A další je poslanec francouzského parlamentu, pan Dominik Poitier. Děkuji za tuto rozpravu, která byla velmi živá Někteří říkají, že musíme urychlit postup při přijímání závazných eh, právních eh, postupů. Já si myslím, že to opravdu musíme urychlit, protože si myslím, že je to důležité pro mír, pro konkurenceschopnost. Tady může Evropa získat, ne pokud je o loukost nebo cenu pracovní síly. Evropa se může prosadit tím, že bude mít ekonomiku budoucnosti, principy zaměřené na ochranu lidských práv a ochranu životního prostředí. Žádné váhání, eh, žádné polovičaté principy. Je třeba tyto principy jednoznačně přijmout. A francouzské podniky eh, teď jsou velmi spokojené, vytvářejí ty své plány dohledu, snaží se vytvořit co nejlepší plány dohledu a to je skutečně nová dynamika, dynamika budoucnosti, stejná, jakou jsme pozorovali v 18. století, kdy se bojovalo proti otroctví. Vždycky se jedná o úplnou revoluci, která přinese novou prosperitu, solidární preventivní opatření. Já věřím, že svět firem, svět podnikání je schopen inovovat a my v tom musíme podpořit. Já věřím v evropský model podniku. Myslím si, že je důležité, aby to byla evropská síla, která dá ličtější tvář globalizaci. Děkuji. Děkuji. A nyní pan senátor Altava. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl předeslat eh, k tomu, co říkal rumunský kolega, že v některých eh, podnicích se nedovoluje pracovat Romům. Tak eh, toto je třeba ve španělské ústavě zakázáno. My navíc říkáme, že rumunská populace i ta populace romská ve Španělsku je velmi důležitá a má úplně stejná práva ve všech oblastech. A také bych rád řekl kolegům, že jsou různé způsoby, jak vyřešit tento důležitý problém, který musí postavit do centra zájmu člověka. Španělsko se rozhodlo pro jedno řešení. A to řešení je důležité tím, že vzniká na základě koncensu. To svědčí o tom, že je zde skutečná vůle. Protože není to pouze tedy dílo právních eh, orgánů, je to dílo občanské společnosti, akademiků, podniků, jak už jsme říkali. A cílem je naplnit tuto širokou smlouvu které se musí účastnit všechny státy. Všechny státy musí pochopit, že je důležité v celém pracovním řetězci dodržovat lidská práva. Španělská společnost, která je velmi náročná, vyžadovala v každém případě zodpovědné chování svých podniků. A ve strategiích těchto podniků je už implementována povinnost dodržovat lidská práva. Mnohé podniky jak malé a střední, tak i větší podniky ve svých stanovách mají nejen tedy compliance, ale rovnou tento národní akční plán. To je vše, víc času nemám, děkuji. But not least Mrs. Albornoz. A v neposlední řadě paní Albornoz. Děkuji. Jak víte, Ekvádor je zodpovědný za jednání o závazné smlouvě. A já skutečně děkuji Evropskému parlamentu, že nás v tomto důležitém okamžiku pozval, protože vy jako zástupci zákonodárců a zástupci občanů teď máte před sebou velký úkol. Vy se musíte obrátit na své vlády a požadovat po Evropské unii, aby se více zapojila do jednání o tomto závazném nástroji na poli OSN, protože si myslím, že evropské státy na základě své zkušenosti nám mohou hodně pomoci při rozvoji mezinárodního práva v této tak důležité věci. Takže já vás k tomu opravdu vyzývám, aktivně se podílejte na naší práci. My chceme dosáhnout koncensu, protože konsensus je zásadní k tomu, aby ty normy vstoupily v platnost, aby byly skutečně uplatňovány. A toto je velmi důležitý úkol a proto vyzývám Evropskou unii, aby se aktivněji podílela na tomto vyjednávání o tomto důležitém mezinárodním nástroji. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám srdečně za všechny příspěvky ze strany poslanců a poslanců Evropského parlamentu. Myslím si, že jsme dnes opravdu přispěli k oslavě deklarace lidských práv OSN. Přeji vám všechno nejlepší. Iniziamo questo... Zahájíme tento třetí panel. Jak víte, týká se udržitelného rozvoje a lidských práv. Máme to potěšení a čest přivítat zde Ai Weiwei, který bude hovořit o udržitelném rozvoji a lidských právech. V průběhu dopoledne tedy jsme si vyměnili názory v duchu Univerzální deklarace lidských práv. Jedná se o důležitou složku demokratických společností. Důležité jsou taky svoboda projevu a role kultury v demokracii. A v tomto smyslu je pro nás skutečně privilegiem přivítat zde tak důležitého hosta. Jak víte, Ai Weiwei je čínský umělec, který se zabývá sochařstvím, instalacemi, kurátorstvím, fotografiemi, filmem a také sociální kritikou, politickou kritikou a kulturní kritikou. A jeho díla neustále přispívají k veřejné debatě o lidských právech a demokracii. Děkuji mu tedy za to, že přijal naše pozvání zúčastnit se tohoto dialogu o lidských právech a rovnou mu dávám slovo. Prosím. 谢谢，呃，尊敬的女士们、先生们，人权是关于人是什么？Děkuji. Э, samém jádru lidských práv je eh, základní otázka, co to znamená být člověkem. Být člověkem má specifické dopady lid, lidské povědomí, povědomí lidskosti, jednání v lidská důstojnost. Je důležité pamatovat na to, že povědomí o lidskosti a lidské jednání sehrává svoji roli, co se týče myšlenek a jazyka jednotlivce, společnosti, eh, ekonomické bezpečnosti, eh, práva na vzdělání, na združování, na svobodu projevu. Zde je třeba si uvědomit, co to znamená být člověkem. Musíme si uvědomit, že v opačném případě bychom opustili naše morální principy. Co by z toho plynulo? Eh, korupce, tyranství a humanitární krize. Již před dvěma stoletími byl poprvé navrhován eh, koncept nebo pojetí lidských práv. Od té doby jsme zaznamenali celou řadu zásadních změn. Evropa bývala kdysi souborem autokratických kolonialistických států. Přep Přetvořila se však v demokratickou společnost s kapitalistickou orientací, která tvoří demokratický rámec a mechanismus, který chrání lidská práva v rámci globalizovaného řádu. A pojetí lidských práv v tuto chvíli prochází zásadními změnami. Tyto změny se opírají nejen od eh, požadavků vyplývajících z různých fází rozvoje jednotlivých zemí a z různých ekonomických podmínek a prostředí a ekonomických zájmů, ale i z dalších faktorů, jako jsou rozdílná pojetí lidských práv, rozdílná chápání lidské morálky, lidské důstojnosti, odpovědnosti a rozdílnosti ve výkladu těchto pojmů. V dnešní realitě v tuto chvíli eh, oslabujeme uplatňování lidských práv je to sociální odpovědnost, naše právo a zároveň i povinnost. Historie nám ukazuje, že, že selhání etických hodnot je vždy provázano bolestivou skutečností, se kterou se setkáváme na každém kroku. Uprchlická krize se neustále zhoršuje. 70 milionů uprchlíků uteklo eh, ze svých domovů kvůli válce nebo chudobě a naše prostředí neustále upadá. Ekologická vyváženost je stále zranitelnější, dochází k místním konfliktům, k možným politickým krizím. To vše nás ohrožuje. Regionální nestabilita je stále nahléhavější téma. Autokratické režimy eh, jednají volně demokratické uspořádání na ústupu a kapitalistické zřízení zhoršuje celosvětovou propast mezi bohatými a chudými. Náš svět nikdy nebyl tak rozdělen a tak nejistý, jako je v tuto chvíli. V řadě zemí, v řadě regionů lidé nemají možnost získat vzdělání, informace, komunikovat svobodně, nemají možnost eh, realizovat svoji tvořivost, eh, naplnit své sociální a individuální ideály, nemají možnost požívat svobod, což je zásadní hrozba autokracie a autoritářského zřízení. Proto v na mnoha místech jsou i právníci uvrhováni do vězení, stejně jako mizí a jsou vražděni novináři. Proto je zde cenzura v řadě zemí a svoboda je potlačována. V tuto chvíli skorumpované režimy nadále těží z bezhlavého obchodu se zbraněmi, dochází k náboženským rozmíškám, etnickým eh, bojům, regionálním sporům, což vše přispívá k ubohým hrám o moc. Logika je jednoduchá. Oslabení svobod jednotlivce posiluje sílu e- elity, vládnoucí elity. A což je něco, co potírá právo člověka na jeho životní prostředí a právo na rozvoj. Pojetí lidských práv tedy musíme podrobit danému přeskumu. Diskuze o lidských právech se týkala jen jednoho rozměru vztahu státu s jednotlivcem. V tuto chvíli je to však celá řada dimenzí, které musíme zvážit. Nejsou to pouze práva jednotlivce, ale jsou to i cíle různých subjektů, zájmových skupin. A nic z toho neexistuje izolovaně. Když to srovnáme s historií, historickými etapami zjišťujeme, že podmínky týkající se lidských práv jsou stále více provázány s ostatními oblastmi. Právo dítěte na e, vzdělávání, právo žen e, na ochranu, právo na ochranu životního prostředí, přírody, právo na přežití, to je vše provázáno s právem na přežití eh, lidstva. Je to vše vzájemně provázáno. Rozvíjí se věda, technologie a autoritářské státy pronikají do sféry soukromí a snaží se omezit osobní svobody ve jméně boje proti terorismu a ve jméně eh, zachování stability s tím, že dochází k psychologické manipulaci na všech úrovních, s tím musíme bojovat a prostřednictvím kontroly a ovládání internetu a dalších technologií autoritářské státy neustále upevňují své řemeny kolem lidských myšlenek a jednání, snaží se o politický strach, který vyvolávají mezi různými skupinami, které se snaží bojovat za svobodu. Podobné typy kontroly a ovládání se snaží v různých oblastech uplatňovat v jiných eh, prostředích. Používají nové podmínky tam, kde nebyla, nebyl dán souhlas. Je to krátkozraké a velice omezené, zastaralé a zcela prázdné. V tuto chvíli Evropa, Spojené státy, Rusko, Čína a další eh, vyrábějí a schraňují zbraně. Ty to i prodávají. To znamená, že konflikty jsou v tuto chvíli mnohem pravděpodobnější. Není to nic jiného než určitý způsob sebezapření. Pokud se nám nepodaří eh, tuto, tyto trendy a tyto tendence pozastavit, pokud se nám nepodaří uh, tento tlak na vlády potírat, tak potom diskuze o lidských právech bude úplně vyprázdněnou debatou a já bych rád apeloval na snahy pozastavit takovéto kroky. Lidská práva nejsou výlučnou záležitostí pro určitou část světa nebo pro určitá eh, jednotlivce. Lidská práva patří všem, všem nám. To znamená, že když dojde k porušení lidských práv jakékoliv společnosti a vůči jakémukoliv jednotlivci, tak je ohroženo celé lidstvo. A pokud dojde k zajištění práv na jednom místě zajištění práv jednotlivců v jedné konkrétní oblasti, tak je zde dána eh, naděje rozšíření tohoto eh, fenoménu. Je to princip lidských práv. Pokud ji nebudeme sdílet, tak to znamená, že, že nejsme dostatečně upřímní. Myslíme si snad, že budeme schopni eh, pokračovat dál a ignorovat tyto principy? V opačném případě totiž bychom mohli opravdu nechat eh, vše běžet eh, svým vlastním tempem. My si ale myslíme a věříme, že třeba se za naše hodnoty prát uvědomovat se, kde je pravda, chápat vědu a její výdobytky, uctívat sami sebe, život i víru ve společnost. To znamená snažit se o uctívání základní definice lidstva. A snažit se o to, abychom věřili sami v sebe, věřili i v ostatní a snažili se o uznání lidských hodnot a hodnoty života samotného. Děkuji. Děkujeme za toto vystoupení a teď dáme slovo jednotlivým poslancům jako první z Rumunska. Hello, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, chci poděkovat za tento příspěvek. Když hovoříme o lidských právech, musíme se také podívat na kulturní práva, což je součástí lidských práv. Dokonce v rámci EU existují komunity, kde eh, mají také, jsou jim upírána eh, lidská práva například z hlediska jazyka a podobně. To se týká například také maďarské komunity v Maďarsku. Vždy říkáme, že všechno je propojené. Uh, a také, že komfort určitých komunit ovlivňuje další rozvoj. Takže vzhledem k tomu, že existují různé přístupy k lidských eh, právem, eh, právům v Evropě, tak si myslíme, že tady často se o lidských právech spíše hovoří teoreticky eh, eh, ve srovnání se situací eh, přímo na místě. My jsme také přesvědčeni o tom, že budoucí EU musí chránit národní menšiny v rámci celé EU. Děkuji. Děkuji, Angela Guerra. Děkuji. Dobré jitro přeji všem. Mám velkou radost za, eh, z tohoto příspěvku, který jsme si vyslechli. Agenda 2020 také obsahuje závazky v oblasti lidských práv. E, Portugalsko se také snaží e, bilaterálně diskutovat se zeměmi, které, kde se hovoří portugalsky. My také říkáme, že zdraví je velice důležité i reprodukční zdraví. Nedávno jsem doprovázela delegaci eh, v, z Evropy v Africe, kde se také snažíme o prosazování reproduktivních práv v Africe tam existují velké rozdíly. Právo na založení rodiny či ne a také zachování základní péče a ochrana reproduktivního zdraví a plodnosti. Z toto, na to bychom měli napřít pozornost na celém světě. Ministerstva zdravotnictví něco slibují v této oblasti, ale e, konkrétně tato lidská práva nejsou dodržována Eh, nesmíme v této oblasti zdravotnictví šetřit. Musíme prosazovat tato lidská práva oproti odporu některých zemí, nebo toto patří také do migrační agendy. My se někdy domníváme, že agenda obsahuje úplně jiné cíle, než které potom se prosazují v skutečnosti. A další řečnice, já bych vám chtěla poděkovat za to, že se snažíte zlepšit politiku uzavírání hranic EU. My se domníváme, že eh, na hranici hranicích EU nejsou dodržována lidská práva, e, hranice EU, ta opravdu tam dochází k největšímu, k nejvíce případům úmrtí. A e, dále se také hovořilo o chudobě, když byla navržena deklarace lidských práv, tak toto bylo také v centru této deklarace. Já si Myslím, že nemusíme deklaraci znovu napsat, ale musíme ji implementovat. Podíváte-li se na akční plán v oblasti lidských práv EU, tak vidíte, že potřebujeme obě. E, nikdo nemůže žít důstojný život, jestliže žije v chudobě. Myslím si, že EU dělá dobře, když podporuje tento koncept, ale někdy hovoříme retorikou studené války. Já však doufám, že Evropská unie stejně jako OSN budou na mezinárodní úrovni tlačit na to, aby byla respektována jak individuální, tak i kolektivní práva. A nyní pan Sosín. Paní Sosín. Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit k těm, kteří děkovali Ajvejovi za jeho dnešní návštěvu. On může vystoupit tady v Evropském parlamentu a ne ve své zemi. Takže i už to je velmi důležitý signál že Evropská unie a evropské instituce, především tedy Evropský parlament, se hrává velmi důležitou roli v ochraně lidských práv. Byla zde zmíněna Sacharovova cena, která často vedla k udělení Nobelovy, Nobelovy ceny míru. A tento dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty je skvělá příležitost k výměně zkušeností. A já bych se zde ráda podělila o dvě iniciativy belgickém parlamentu. Jedna byla opravdu velmi skromná, byla to tedy rezoluce, která usnadňuje přidělování humanitárních víz a nekriminalizace občanské solidarity a solidární a udržitelná migrační politika. To bylo tedy před eh, summitem v Marrakeši, kde různé evropské země už oznámily, že tento pakt nepodepíšou, že to není povinná dohoda. Dokonce i v Belgii je vedena debata mezi některými stranami většiny, především tedy mezi stranou premiéra a nacionalistickou stranou, která odmítá, aby Belgie podepsala, i když eh, jsme se k tomu zavázali. A já bych také využila této příležitosti bych informovala kolegy, že tady v Bruselu za týden pořádáme důležité kolokvium o situaci v Burundi, protože to je jeden z příkladů, kde jsou lidská práva evidentně pošlapávána, protože prezident odmítl dodržet své závazky, i když v Aruši podepsal, že nebude znovu usilovat o obnovu mandátu a teď vlastně tisícovky jeho spoluobčanů jsou eh, v exilu a my tady v Bruselu jsme svolali více než 80 občanů Burundi, kteří jsou eh, tady v různých uprchlických táborech, aby diskutovali o těchto otázkách, především o tom vyšetřování, které zahájil Mezinárodní soudní tribunál. Takže vyzývám kolegy, kteří mají zájem, aby se zúčastnili této iniciativy. Děkuji. Děkuji. Pan Khan. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo pane Ai Weiwei, eh, děkuji vám za to, že jste mezi námi. A vy také jste inspiroval mnoho lidí po celém světě prostřednictvím umění. Uh, a to je velice dobré a vy především se zabýváte také menšinami v Číně, to jsou Tibetané a Ujguři. A vy děláte hodně, inspirujete lidi uměním, ale na druhé straně jsou to politici, kteří dělají rozhodnutí. Takže se chci zeptat, jak jste schopen svými díly inspirovat i politiky, jak se angažujete v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji. Pan Tamajaki. Pronti. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. V v roce 2015 eh, schválili šéfové státu a vlád agendu eh, s 17 udržitelnými cíly. A tady se předpokládá trvale udržitelný rozvoj a zde se má vycházet eh, z toho, že se sladí různé cíle, ekonomické, sociální, kulturní a tak dále. Já se chci vyjádřit k tomu, co děláme v Řecku. Ministerstvo v oblasti míru Máme tedy ministerstvo eh, pro záležitosti míru a vzdělávání a zde také hodláme schválit nový plán týkající se dětí a tento plán má chránit děti, ale zde se děti považují za plnohodnotné občany. Akční plán také se zabývá rovnoprávností a bojem proti chudobě. Zabýváme se také bojem proti nerovnosti a chceme mít trvale udržitelný rozvoj společnosti a měst. Pro ochranu základních práv také musíme zohlednit nezaměstnané a to se týká také mnoha osob bez přístřeší. A také musíme chránit ženy před násilím. Jsou tady také mladí lidé v Řecku, kteří nestudují, jsou nezaměstnaní a nemají přístup ke vzdělání. O, tito mladí lidé eh, se mohou také přihlásit k tomu, že se chtějí dále vzdělávat a zúčastňovat různých kurzů. Thank you. Um... Děkuji, děkuji za velice podnětný projev, který jste přednesl. Myslím, že bylo velice dobré, že jste hovořil o roli umění, když hovoříme o lidských právech, ať je to drama, literatura, malířské umění. A já jsem původně hovořila o nedostatku koherentnosti v našich politikách. A Evropská unie je velkým dárcem, co se týče rozvojové pomoci. A zároveň členské státy se podílejí na prodeji zbraní a nikdo se k tomu nevyjádřil. Já jsem na to trochu narážela. Já jsem ráda, že jste ve svém projevu uvedl problematiku prodeje a nákupu zbraní. My se snažíme řešit problematiku migrace, ale zde je to opravdu o mnohem širším záběru, než jen o řešení problematiky bezpečnosti. Víme, že jsou uh, přijímací zařízení v, v Libii, která jsou hrozná z hlediska násilí a porušování lidských práv. Navíc je zde otázka vzdělávání, práva na školní docházku u dětí. Nejde jen o ta čísla, ale musíme také zajistit kvalitu takového vzdělávání, která má být zajištěna v těchto případech. Děkuji. Děkuji a prosím, Paulus. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. I já bych chtěla poděkovat za vaši angažovanost na celém světě za lidská práva. Také je dobré, že dneska jste ještě upozornil na ekologii a také na to, že je třeba zachovat eh, zázemí pro eh, rozvoj lidských práv. Já se chci zeptat, jak mohou umělci přispět k ochraně lidských práv a dalšímu rozvíjení lidských práv. A vy jste také upozornil na ohrožení soukromí digitální technologií a umělou inteligencí. Co očekáváte od politiky, abychom se dostali dál v oblasti ochrany lidských práv i v rámci digitalizace? Kolega, já se chci zeptat na něco podobného filmaři, spisovatelé, režiséři, herci často se účastní politických debat a málo z nich se zabývají lidskými právy. Já jsem neslyšel Damiela Horsta, že by, Hrsta, že by se zabýval lidskými právy. A proč si myslíte, že tomu tak je, že tito velcí umělci nehovoří o lidských právech? Prosím, máte možnost odpovídat. Teď jsem si vyslechl otázku, která se týká práv žen, práv dětí, práv menšin. Musíme si uvědomit, že tyto prvky naší společnosti jsou součástí naší budoucnosti. Bez žen, bez dětí, bez takových eh, menšin, jako jsou třeba tibetané nebo jiné menšiny, že když nebudeme hovořit o jejich právech, tak eh, ochrana lidských práv nebude úplná a nedosáhneme svého cíle. Samozřejmě musíme jít eh, cestou legislativy, i cestou soudní, cestou politik eh, a věříme, že změna je možná mnoha Mnohé vlády mění svůj přístup pod tlakem. Může se jednat o různý tlak. Může to být tlak ekonomický i jiný tlak. A právě na základě tohoto tlaku, na základě těch hlasů se země mění. Velmi zřídka k těmto změnám dochází přirozeně. Další věc, kterou chci říci je, proč je umění potenciální prostor k tomu, jak hájit lidská práva, kde hájit lidská práva. Když žijete v chudé společnosti, tak eh, pocity lidí jsou takové, že lidé chtějí s lidmi dobře zacházet. A to je věc, kterou pozorujete v jakékoliv společnosti. Je to společné všem ale pouze umění dokáže tyto společné prvky odhalit u jiných společností. A v hospodářské své sféře je spousta důvodů, proč ignorovat eh, nejdůležitější a nejzásadnější podmínky pro lidský život, a sice schopnost cítit a vnímat. A to velmi úzce souvisí také s našimi etickými principy. Takže umění může lidem pomoci najít nejzákladnější pravdu. A umění nám může umožnit najít možnosti, jak eh, odhalit eh, naše nejniternější pocity a emoce. A to je věc, kterou politika vyřešit nedokáže. Proč tolik umělců nehovoří o lidských právech? Já myslím, že důvody jsou četné, jedním z nich může být eh, vzdělání, výchova, která často odděluje politiku od těchto věcí. Jako kdyby politika byla s těmito věcmi neslučitelná. Nebo že souvisí s korupcí, nebo je špatná. Ale kultura a politika je vždy s těmito věcmi úzce spjata. Takže dobří umělci by se měli zaměřovat na sociální otázky a na situaci lidí v našich společnostech Ano, naše emoce. Děkuji. Děkuji a nyní můžeme těmito slovy ukončit naše dnešní zasedání tato velmi důležitá slova přednesl Ai Weiwei. Já děkuji všem našim hostům a účastníkům pracovních skupin za to, že se dnes s námi přišli podělit o své zkušenosti a úvahy. Myslím, že to byl zvláštní den pro nás všechny, poslance Evropského parlamentu i parlamentu národních. Práce, kterou odvedly všechny tři pracovní skupiny, byly spojeny jednou jedinou vůči linií, která usilovala o to zjistit, jak Evropská unie společně s členskými státy může podniknout konkrétní kroky vpřed při ochraně lidských práv a svobod jednotlivců a především v oblasti zahraniční politiky. Tyto principy potvrdit a posílit. Na tyto principy bychom měli být neustále hrdí. Děkuji našim řečníkům i všem hostům, kteří se zúčastnili naší debaty dnes dopoledne. A kromě toho bych vás všechny rád pozval na akci na vysoké úrovni, která je pořádána u příležitosti 70. výročí deklarace o lidských právech, která bude zahájena 7, tedy dnes ve 14.30 zde v plenárním sále a jen organizační poznámka. Oběd se podává v restauraci poslanců. Děkuji ještě jednou za to důležité dnešní dopoledne a přeji vám všem hodně úspěchů v další práci. Děkuji.